Dobré odpoledne. Teď změníme krásnou italskou, italský jazyk na trošku komplikovanější češtinu. Začínáme bodem číslo 6. Je to provádění účinek opatření pro energetickou účinnost v rámci politiky soudržnosti. And Mr. Annie, please, follow your Stefane, máte slovo. Děkuji, že jste mi dovolili nahradit kolegu. Takže uh, hovoříme tady o těchto úsporných opatřeních, s čím, že bylo zdůrazněno, že tato politika má být klíčová pro 20% úsporu energie do roku 2020 a chce zdůraznit zejména skutečnost, že hlavním cílem politiky soudržnosti zůstává snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi jednotlivými regiony a dále politika v oblasti energetické účinnosti, která by však neměla do tohoto cíle, cíle zasahovat. Zdůrazňuje také, že e, investice do energetické účinnosti e, by měly podpořit energetický růst a zaměstnanost – a e, omezit e, některé nerovnosti. E, dále můžeme konstatovat některý, některé nedávné vývoje v některých zemích, jako je Bulharsko, kde vysoké ceny energií vedly k sociálním nepokojům a samozřejmě tedy žádá cílená opatření, která by zajistila dostupnost energie pro všechny. Zvláště zdůrazňuje Eh, některé sociální přínosy investic do energetické účinnosti. A jako příklad je právě příklad sociálního bydlení. Když se snažíme eh, zajistit energetickou účinnost v rámci sociálního eh, bydlení, může to snížit účty obyvatel v těchto sociálních budovách, a potenciál úspor bydlení jako celku, který představuje 40 koncové spotřeby energetické unie. Tudíž pan zpravodaj vybízí členské státy k tomu, aby byly přijaty dlouhodobé strategie. Členské státy by k tomu měly využít strukturální fondy. Vidíme, že každý rok má Evropa obrovské nevyužité částky, jenom proto, že ti, kteří je měli využít, neuplatnili potřebné politiky. Žádá tak, aby členské státy eh, realizovaly mechanismy, které mají zvýši, zvýšit tuto energetickou úči, účinnost. Vyjadřuje dále také znepokojení nad nedávnými zjištěními účetního dvora, které ukazují, že investice směřující do energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti nebyly příliš nákladově efektivní. A vyzývá také komisi, aby neodkladně uplatnila doporučení účetního dvora k tomu, aby financování opatření energetické účinnosti byla eh, podmíněna patřičným posouzením potřeb a pravidelným monitorováním a používáním srovnatelných ukazatelů výkonnosti. Byla by skutečně velká škoda, kdybychom nekontrolovali účinnost jednotlivých eh, prací. Děkuji vám za pozornost. Děkuji za obětavé zastoupení za e, zpravodaje pana Ransdorfa a nejprve tedy stínový zpravodajové. E, na tři minuty každý může. Mm, Madam Hall, floor is yours. Thank you very much. Uh, děkuji, děkuji. Já bych eh, nejprve chtěl eh, poděkovat zpravodaji za vypracování této zprávy. Eh, souhlasím s mnoha body, které zdůraznil ve své zprávě. A to hlavně s tím, že zdůrazňuje Eh, to, že je potřeba eh, zlepšit eh, úspornost a efektivitu energetickou v domech, což skutečně může vést ke snížení chudoby a kromě toho to řeší některé problémy přímo u jejich kořenů, tam, kde vznikají. A to si myslím, že je v současné době mimořádně důležité. Jsou tady ještě asi dvě věci, které bych ale ráda přidala ještě k té zprávě. Za prvé bych trošičku jinak sformulovala tu politiku, která vlastně eh, není v cestě ekonomickým cílům, protože energetická efektivita nebo účinnost je vlastně něco, co představuje přínos ekonomice. To vidíme ostatně i ve směrnici, která se touto věcí zabývá. Členské státy budou muset podávat zprávy o svých plánech a o svých cílech jako součást ekonomického semestru, protože je tomu rozuměno tak, že se jedná o jakýsi signál nebo jakýsi symptom ekonomické účinnosti pokud se právě věnujeme také této otázce energetické účinnosti. A já si myslím, že to je věc, která by se měla zcela jasně zdůraznit Dokonce si myslím, že to je jeden z nejdůležitějších aspektů, protože právě přispívá k ekonomické účinnosti a k ekonomickému růstu. Eh, hovoří tady také o využití strukturálních fondů v minulosti. Myslím, že stojí za to se zmínit o tom, že existují některé ehm, programy, které byly mimořádně důležité právě pro eh, zajištění snadného přístupu pro místní zastupitelstva eh, k těmto nejrůznějším projektům. A když se teď díváme na Horizon 2020, tak bychom si měli uvědomit, že tyto velice přátelské eh, zdroje příjmů vlastně budou i v budoucnosti pokračovat. Také jsem se zaujetím si přečetla to, co, ho, to, co říká o renovaci budov. Velice vítám eh, to, že potvrzuje eh, a, a obrací se na členské státy, aby před stavili své plány v této oblasti. Myslím si, že toto je velice důležité, aby se eh, jednotlivé eh, vlády této otázce seriózně věnovaly a aby také nás seznámili s určitým strategickým přístupem k těmto otázkám. Nakonec bych chtěla ještě říct, on tady hovoří také o účetním dvoru a myslím si, že bychom měli zcela jasně eh, vyjasnit, že účetní dvůr eh, se věnuje v některým případům, kdy skutečně ty peníze, které eh, měly být pro energetickou účinnost, byly využity právě pro renovace building, eh, budov, aniž by fakticky takováto renovace dosáhla zlepšení standardu energetické účinnosti. Takže skutečně Eh, to nákladově efektivní nebylo. A další problém spočívá v tom, že tyto peníze vlastně byly snadno přístupné, ale různí lidé skutečně eh, eh, s nimi zacházeli různě. Někteří zkrátka použili jen proto, aby ty budovy byly krásnější, místo toho, aby byly energeticky účinnější. To si myslím, že je věc, kterou je potřeba potvrdit, je potřeba tyto věci ověřovat. To znamená, že skutečně peníze, které jdou do energetické účinnosti, jsou k ní použity. Děkuji. Děkuji. Následný do diskuze se přihlásil pan kolega Mesároš. Prosím, pane kolego. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Tuto zprávu vítám. Vítám také to, co se v této zprávě uvádí. Je nesmírně důležité, aby hlavní priority politiky soudržnosti byly uplatněny v členských státech. Já zastupuji Slovensko, Slovenskou republiku a u nás eh, politika soudržnosti hraje velmi důležitou roli při dosažení toho 20% eh, cíle úspor, přičemž nejdůležitějšou, nejdůležitější je oblastí, kde lze těchto úspor dosáhnout, eh, jsou právě budovy a bydlení, protože ty představují 40% spotřeby. Nezapomeňme na to, že v různých členských státech mohou být různé priority, včetně investičních priorit. Střední Evropa a Slovensko zvlášť by měly eh, být pobízeny k tomu, aby vytvořili určitý systém pobídek, který již eh, plně funguje v západní Evropě. Měli bychom plně využívat možnosti, které skýtají fondy soudržnosti. A spotřeba energie v, v rámci bydlení je často neefektivní. Pouhá výměna oken může snížit faktury za energii. Tohle bylo součástí regionálních operačních programů, ale bylo by zapotřebí tuto politiku uplatňovat ještě lépe a efektivněji. Musíme mít komplexní systém podpory například pro pasivní domy, zelené domy, a věnovat obzvláštní pozornost ekologicky úsporným metodám vytápění. Tyto politiky pak mohou přispět i k růstu a zaměstnanosti a zároveň přispět k řešení našich energetických problémů. Děkuji. Dále vystoupí pan kolega Balačitis. Děkuji vám. Pane předsedo, chci poděkovat navrhovateli této zprávy, za dokument, který je velmi včasný, přichází v pravý čas a zabývá se eh, ožehavým tématem, které, myslím, budeme probírat i v budoucnu. Obecně řečeno nemohu než podpořit eh, to, eh, to hlavní poselství zpravodaje, že tudíž bychom měli v rámci podpory mm, energetické účinnosti snižovat rozdíly mezi regiony ale musíme přihlížet k tomu, co se děje v praxi. V období 2007 až 2013 bylo alokováno až 5 miliard eur do fondu, který um, prosazoval právě opatření v této oblasti energetické účinnosti. Již byla uh, uvedena zpráva účetního dvora. Já jsem zpravodajem k této eh, zprávě, a to v rámci rozpočtového výboru. Uh, a e, nemohu než zopakovat ta, tyto závěry účetního dvora, které jsou jasné z hlediska toho, že e, nebudou mít tato opatření skutečně e, hospodářský přínos, pokud zároveň nesplní určitá kritéria. Jinými slovy, každý členský stát si mohl sám určit priority, které chce splnit těmito fondy. Bohužel, došlo k tomu, že z následného průzkumu vyplynulo, že v některých případech ty proinvestované fondy by byly splaceny až za několik set let. To znamená, nebylo dosaženo cílů, které si tyto investice vytyčily. A napříště bychom měli věnovat mnohem bedlivější pozornost eh, stanovování těchto cílů a měli bychom stanovit limity pro využívání těchto fondů. Členské státy si musí uvědomit, že musí zodpovídat za využití těch fondů. Nyní bych dal slovo eh, stínovému zpravodaji panu Andřeju Křibovi. Děkuji, pane předsedající. Děkuji, děkuji, pane předsedo. My jsme již ostatně měli podobnou zprávu, eh, která eh, také byla prodiskutována v rámci výboru pro regionální záležitosti. Hovořili jsme tam o Evropské unii a o její úloze při implementaci eh, energetické politiky. Tato zpráva podle mého názoru se týká také určitých otázek, které jsou někde na hranici eh, mezi eh, politikou energetické účinnosti a politikou soudržnosti. Ve stanovisku k té první eh, zprávě náš výbor také hovořil o potřebě odstranit byrokratické bariéry při používání finančních prostředků z fondu soudržnosti. A hovořilo se také o tom, že tento fond by měl být pouze jakýmsi dodatečným zdrojem finančních prostředků Eh, za předpokladu, že skutečně ten projekt odpovídá kritériím, které jsou stanoveny pro používání finančních prostředků z tohoto fondu. Eh, kromě toho jsme hovořili i o tom, jaké konkrétní eh, účinky by, měly by měla přinést zlepšená účinnost energetická. Jak fondy strukturální, tak fond soudržnosti je pochopitelně, to jsou fondy důležité pro financování opatření v oblasti energetické účinnosti. Já bych chtěl také zdůraznit úlohu těchto fondů, které mohou sehrávat eh, při eh, zajišťování těch velkých investic, eh, které zvýší celkovou hodnotu. Kromě toho bych chtěl také potrhnout další fakt, a sice, i když pan Ransdorf o tom píše, zpravodaj, tedy Eh, myslím si, že hlavní cíl eh, politiky soudržnosti je, a také pan Balčitis to řekl, je eh, snížit ty rozdíly, které existují mezi jednotlivými regiony. To je hlavní důvod pro existenci tohoto fondu, čili potřebujeme dosáhnout efektu synergie Eh, měli bychom tedy dosáhnout jak zvýšení energetické účinnosti, tak také se postarat o to, aby zmizely ty základní rozdíly mezi regiony. Proto v našem stanovisku bych se přikláněl k tomu, abychom více zdůrazňovali to, že jeden z hlavních plusů eh, politiky eh, soudržnosti je právě decentralizace a vysoká míra flexibility protože někdy právě na tyto decentralizační procesy zapomínáme. Já vím, že ti, kteří rozhodují o věcech, chtějí mít peníze co nejvíce na blízku sobě, protože mají pocit, že potom mohou lépe ovlivnit, jak se peníze využijí. Vím, jak vypadá situace v mé zemi kdy rozhodujeme o tom, jestli peníze by se měly, eh, o penězích by se mělo rozhodovat na centrální nebo regionální úrovni, ale myslím si, že teď eh, skutečně tyto finanční prostředky získávají větší důležitost a Eh, eh, tyto peníze jsou tedy alokovány na regionálních úrovních, kde ty cíle jsou většinou velice konkrétně stanoveny a kde, také, stanoveny a kde to také vede ke snížení těch rozdílů, což neznamená, že nepotřebujeme koordinaci na úrovni členských států nebo že bychom neměli eh, také sledovat cíle, které jsou důležité pro celou Evropskou unii. Určitě ne. Ale myslím si, že je potřeba mít obecné cíle správně stanoveny, ale neměly by nás tyto obecné cíle eh, omezovat eh, eh, co se týče možnosti využít té flexibility právě fondu soudržnosti. Protože to všechno by znamenalo, že u odlišných projektů může být stejně efektivní. Některé projekty v některých zemích nemusí být úspěšné, naopak některých budou. Dále se do rozpravy přihlásil pan kolega Kelly. Uh, thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl říci, Pardon, chtěl bych mezi námi uvítat eh, zástupce parlamentu ze Severního Irska. Děkuji vám za to, že jste mezi nás přijeli. Ehm, mají zájem o otázky, které řešíme eh, v tomto výboru, ale z historického pohledu eh, je jejich návštěva také velice důležitá, protože Evropská Unie také eh, přispěla eh, do eh, finančním prostředkům pro Irsko a tito lidé jsou Tady zastupují zde celou naši komunitu, zastupují nejrůznější politické strany a e, v podstatě jejich návštěva tady je také odrazem toho, že některé investice z Evropské unie e, přispěly k mírovému řešení situace v severním Irsku a proto bych velice rád ještě jednou mezi námi srdečně přivítal. Co se týče toho tématu, o kterém hovoříme, již bylo zde zmíněno, že vysoké ceny energií eh, způsobují obrovské problémy a nepokoje v různých částech Evropy. To je věc eh, celkem pochopitelná. Eh, ale co je méně pochopitelné, je, proč neděláme více pro to, aby ceny energií byly nižší. Velice často utrácíme peníze na to, aby třetí země bohatly tím, že vlastně dovážíme eh, obrovské množství fosilních paliv v hodnotě několika set miliard. Myslím si, že bychom se měli pokusit využívat environmentálním způsobem, ekologickým způsobem své vlastní zdroje a myslím si, že ta současná situace se musí změnit tak, aby také v důsledku toho se mohly snížit ceny. Co se týče eh, energetické, energetické útočnosti jako takové, Hovořili jsme o tom již včera a myslím si, že eh, jednohlasně jsme se shodli na tom, že to, co děláme, je správná cesta a tak by to také mělo být. Protože hovoříme-li o energetické účinnosti, tak pochopitelně jediný eh, protiklad je neúčinnost a potom eh, bychom vlastně hovořili o tom, že zbytečně plítváme energií. Já jsem trošičku zklamán, tím, že ten pokrok v této oblasti není rychlejší, hlavně co se týče tedy eh, těch změn eh, v budovách, ať už veřejných, státních nebo soukromých, které by představovaly větší energetickou účinnost a také eh, úspornost. Myslím si, že toto bychom měli urychlit protože jakmile něco takového uděláme, tak okamžitě vidíme z toho vyplývající prospěch. Myslím si, že to je nejlepší, nejlepší způsob, jak eh, utrácet evropské peníze. Co se týče soukromých budov, i ty mají obrovskou možnost eh, tím, že eh, mohou se dostat lépe k finančním prostředkům, Eh, které potom mohou použít eh, na takové programy, jako máme například eh, v Irsku, říkáme tomu plať, tak jak se ti navyšují úspory, to je věc určitě dobrá. Kromě toho bychom si myslím měli přejít i k takovému systému, kde by celé skupiny se věnovaly celé své komunitě a pokusili by se potom současně najednou pro celou komunitu zjednat nápravu těch chyb, ke kterým došlo v minulosti právě a které způsobují tu neúčinnost energetickou. Úplně poslední bod, který bych chtěl zmínit. Myslím si, že musíme velice dobře dohlížet eh, na ty, kteří eh, vlastně provádějí Eh, ta zlepšení. Tito lidé musí být kvalifikováni a musí být také dobrým způsobem monitorováni. Já si eh, vzpomínám v té době, kdy my jsme byli považováni za keltického tygra, zakelského tygra, že v té době skutečně se utrácely peníze nerozumným způsobem. Jinými slovy, jestliže podporujeme tyto programy, tak to první, co musíme zajistit, je to, že ti, kteří provádějí tu práci, jsou lidé, kteří mají příslušnou kvalifikaci a že to jsou lidé, kteří jsou také příslušným způsobem eh, průběžně monitorováni. Myslím si, že toto je velice důležité, protože naši občané Eh, mají o tyto věci zájem a v současné době jen potřebují někoho, kdo je povede po této cestě, eh, která povede k větší účinnosti, která bude znamenat větší úspornost a bude také znamenat snížení cen. Pane předsedo, děkuji. Děkuji panu kolegovi Kelimu, děkuji za, i za upozornění významné návštěvy a já bych se chtěl připojit eh, jménem celého výboru pozdravit a poděkovat za návštěvu zástupce Legislativní rady eh, Severního Irska, že navštívili náš výbor a myslím si, že je to velmi důležité spojení a ještě jednou děkuji panu Kalinu za upozornění. Děkuji a vítám naše kolegy. Eh, a jestli tady máme zástupce komise k, eh, k bodu 7, tedy jestli se může vyjádřit zástupce komise? Kdo se ujme slova? Yes or no? No, then no. Okay. Eh, zpravodaje, jestli chce ještě doplnit závěr diskuze. Já jsem vzal na vědomí všechno, co tu zaznělo. A já mu všechno sdělím. Určitě každopádně všichni, kdo se eh, vyjádřili, tak jejich poselství se dostane panu zpravodaj. Thank you. Eh, děkuji a jenom připomínám, že eh, poslední den přihlášek pozměňovacích návrhů je prátek, pátek 3. května 2013. Eh, tak a můžeme k bodu 7. Nyní elektronická identifikace a důvěryhodné služby pro elektronické transakce na vnitřním trhu. A reportér paní Madame Ulskok. Prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji, děkuji za udělení slova, děkuji, že jste eh, nás oslovil v češtině a já zase budu hovořit švédsky. Ten návrh komise se stává ze dvou částí, z nichž První část se týká eh, vzájemného uznávání a přijímání elektronických identifikačních systémů na evropské úrovni. Vím, že to zní dosti složitě, ale ta základní myšlenka je dost prostá. Jde o to, že například můj švédský pas by měl být uznávaný i v dalších členských státech, to jde samo sebou. Ale Stejně tak moje elektronická, eh, elektronický průkaz totožnosti byl měl být eh, přijímán i orgány v dalších zemích. Čili jde o to, abychom měli elektronickou zprávu, která by fungovala i přes hranice. Další část tohoto návrhu se týká vytvoření společného eh, rámce vzájemného uznávání, tak abychom měli tedy společný přístup ve věci, které, které někdy říkáme eh, důvěry, ty důvěryhodné služby nebo trust services, to je například elektronický podpis, elektronické dokumenty, elektronický eh, časový podpis, autentifikace webo, web, na internetu webových stránek, která umožňuje uživateli identifikovat, že jsou skutečně na správné internetové stránce, nikoliv na nějaké stránce podvodné, která eh, by se eh, snažila jim uškodit. Myslím si, že základ toho návrhu komise je vynikající, ale samotný obsah by bylo možné ještě trochu vyjasnit. Jedná se o oblast, která se velmi rychle z technologického hlediska rozvíjí a v této oblasti se často problémy řeší ze strany samotných eh, tržních subjektů. Ne vždy, to však můžeme nechat na nich a navíc legislativní rámec musí být správně nastaven. Musíme mít dostatečnou právní jistotu, tedy z hlediska dopadu té legislativy. A zejména musíme předejít tomu, abychom zbrzdili vývoj, abychom nějakým způsobem bránili tomu pozitivnímu. Takže, jak říkám, návrh komise je sice dobrý, ale není dostatečně jasně definovaný. Pro nás, jakožto legislátory, je důležité jasně chápat, co se bude dít, jaké to bude mít dopady. A teď bych tedy chtěla, po té, co jsem uvedla návrh komise, představit svoji zprávu. Tak pokud jde o vzájemnou identifikaci elektronických eh, systémů identifikace, tak já jsem pevně přesvědčena, že potřebujeme identifikační systémy, které jsou eh, vzájemně srozumitelné. Elektronická identifikace samozřejmě spadá do eh, národní eh, vnitrostátní kompetence a budou používány i v národním kontextu. Za tímto účelem bychom měli vytvořit jakousi interoperabilitu, která by však žádným způsobem nenarušovala předchozí eh, existující řešení, které si členské státy zvolily. a které možná velmi dobře fungují v členských státech. Proto navrhuji, aby ty vzájemné normy pro technickou interoperabilitu byly z technického hlediska neutrální. To znamená, aby každé jednotlivé řešení mohlo eh, být i eh, nadále používáno, což je také ve shodě s, tím, eh, s těmi aktiv přenesené působnosti, pod které by to spadalo. A ještě pár slov eh, k ochraně údajů a integritě. Vzal jsem na vědomí, že komise neuplatňuje na elektronickou identifikaci pravidla na ochranu osobních údajů, alespoň ne v dostatečném měřítku. Elektronická identifikace samozřejmě tím je vnitrostátní záležitostí, takže tak by se to dalo zdůvodnit, ale je tu také přeshraniční aspekt a tam už musí uh, být vzata v potaz také ochrana údajů. Musíme vzít potaz také, co se bude dít s těmi údaji, které budou pak přístupné prostřednictvím té autentifikační služby, která zůstane v rukou členských států. Čili to jsou některé z relevantních otázek, které bychom eh, měli položit komise a které bychom se měli pokusit vyřešit. A když hovoříme o těch takzvaných trust services, tak eh, není ještě úplně jasné, jaké eh, subjekty chce komise tímto touto legislativou regulovat, protože to bude záležet také na tom, jakou definici si zvolíme my jakožto legislativní orgán. Já již jsem se snažila trošku omezit tu definici, ale pravděpodobně by se to mělo omezit ještě více. Musíme vědět, koho se ta regulace bude týkat. A dále ještě k delegovaným a prováděcím aktům. Jedna záležitost, která má horizontální význam pro celý návrh, je, jsou právě delegované akty nebo akty v přenesené působnosti a prováděcí akty. V celém návrhu komise doporučuje použití delegovaných aktů a implementačních aktů. Já souhlasím eh, s komisí v tom, že v některých případech eh, by to přispělo k harmonizovanému uplatňování těchto pravidel. a při uspůsobování vnitrostátních postupů a při zohledňování zkušeností, které získáme v rámci působnosti eh, těchto nových pravidel. Ale myslím si, že bychom se na tyto akty neměli eh, spolehat příliš silně. Měli bychom k tomu zaujmout kritický postoj a já navrhuji, abychom tyto akty omezili pouze na technické provádění. To znamená na to, co je nezbytné k tomu, aby, byla, aby bylo to provádění eh, harmonizované. Pokud jde o delegované akty, tak eh, bych je doporučila rovněž omezit ještě dále. Komise by měla upřesnit působnost navrhovaných delegovaných aktů. Závazky by měly být uvedeny přímo v právních aktech, nikoli v delegovaných aktech. Ale vzhledem k komplexnosti této problematiky, tak spíše ještě později navrhnu další pozměňovací návrhy až si některé věci vyjasníme s komisí. Potřebujeme však nastolit potřebnou rovnováhu mezi bezpečnostními aspekty na straně jedné, tak abychom skutečně budovali důvěru a přijetí ze strany občanů, a na straně druhé náklady pro poskytovatele služeb a správce dat. A konečně otázka zpřístupnění pro osoby s postižením. Elektronické identifikační služby by měly být k dispozici i osobám s postižením. To znamená, že jejich využití by mělo být možné pochopitelně pro osoby bez postižení i s postižením. Je, nacházíme se v digitální době, kdy má existovat jednotný eh, digitální trh. Tolik tedy Eh, hlavní body mé zprávy. Je to první krok, musíme postupovat rychle, abychom celou záležitost dotáhli ještě v průběhu tohoto legislativního období a já se vynasnažím, aby se tak skutečně stalo. Těším se na vaše připomínky. Děkuji za úvod. Děkuji i za doplnění toho jazykového spektra dnešního odpoledne ve výboru, protože to spektrum je opravdu široké a jak je vidět, tak v tom pokračujeme. Nyní bych dal slovo prostor stínovým zpravodajům a jako první eh, paní kolegyně Pilar del Castillo. Muchas gracias, eh, presidente. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat paní zpravodajce za vypracování této zprávy ohledně vlivu opatření v oblasti energetické efektivnosti v rámci politiky soudržnosti a důvěryhodných služeb pro elektronické transakce. Por ejemplo, las enmiendas destinadas a clarificar. Chtěla bych zdůraznit některé pozměňovací návrhy, které slouží k tomu, že tento koncept elektronické identifikace a důvěryhodných služeb pro elektronické transakce na vnitřním trhu je důležitý. Musíme mít také elektronické zabezpečení. A teď ještě k některým bodům, které tato zpráva neobsahuje. Myslím si, že existuje určitá potíž, jak pochopit jednotlivé pojmy, co se skrývá za důvěryhodnými službami, co se týká pod pojmem poskytovatele takovýchto důvěryhodných služek obvykle, anebo kvalifikovaní poskytovatele těchto důvěryhodných služeb. To jsou všechno anglické pojmy, které jsou obvykle vyjadřovány ve zkratkách, ale není vždy eh, pochopitelné, jak by dozorové orgány mohly provádět kontrolu. Myslím si, že se s tím asi počítá také v návrhu komise, ale existuje nějaký systém nebo seznam těch subjektů, které mají provádět kontrolu důvěryhodných služeb, to by bylo dobré, kdyby jsme měli k dispozici protože možná, že tito poskytovalé vůbec nejsou dozorovým orgánům známy. Bylo by zapotřebí mít větší bezpečnost u těch elektronických transakcí, protože v článku 15.1 by měla existovat povinnost takovéto kontroly. A teď k druhému bodu ještě. Jde o vytváření důvěryhodného eh, systému. Takže je třeba také podporovat digitální společnost jako takovou. Kvalifikovaní Poskytovatelé důvěryhodných služeb musí být známy a článek 17 vychází z toho, že tyto důvěryhodné e, služby musí být notifikovány, ale dochází skutečně ke kontrole takovýchto poskytovatelů, protože když by výsledkem takovéto zkoušky e, byl negativní výsledek, e, tak z toho budou vyplývat značné právní problémy, protože musíme mít k dispozici skutečně důvěryhodné poskytovatele. A v článku 10 tam se jedná u poskytovatelů důvěryhodných služeb také, že mohou mít sídlo mimo Evropskou unii. A což znamená, že nebudeme vědět, kdo provádí dohled nad takovými to poskytovateli v rámci mimo evropského prostoru. Existuje celá řada otázek, jako například právní dopady, elektronické signatury, elektronického podpisu a tak dále. Děkuji vám. Dále další zpravodaj, pan kolega Kreutzmann. Ja, vielen Dank, Herr Děkuji, děkuji, pane předsedo. Návrh týkající se elektronické identifikace a důvěryhodných eh, služek eh, znamená, že ďábel se skutečně skrývá v detailech. Neexistuje žádné jednoduché řešení. Pro mě je nejdůležitější bod, eh, který je součástí také zprávy paní Kokové co musíme udělat pro vzájemné uznávání, protože máme různé národní systémy a my skutečně se snažíme provádět elektronizaci takovýchto služeb, ale eh, Otázkou je, do jaké míry národní systémy budou interoperabilní, tak jak s tím počítala komise. Z toho důvodu vítám hledisko eh, paní navrhovatelky, abychom postoupili v tomto kroku dál. Technické eh, předpoklady tak jak z nich vychází komise, znamenají, že nebudeme moci změnit eh, národní systémy. Ale co to znamená? Potřebujeme jiné řešení, řešení, na kterém budu v následujících týdnech pracovat. Některé body jsou sice chválihodné, ale nevím, do jaké míry bychom je měli upravovat v tomto návrhu protože například přístup k uloženým informacím. Takovýto přístup již skutečně krytý v jiných nařízeních. Jistě Komise právem řekla, že existuje poukaz na směrnici o ochraně údajů, ale možná, že by to bylo dostačující, protože když budeme chtít něco regulovat eh, paralelně, tak se může stát, že se odchýlíme od nařízení, anebo že budeme nadměrně regulovat něco, co už je upraveno někde jindy. Co se týče různých systémů informovatelnosti, tak si myslím, že původní návrh komise byl velmi věcný. Existují-li nějaké problémy s důvěryhodnými službami, tak je třeba je skutečně ohlásit na žádném místě protože to nařízení nemůže upravovat vše. Je třeba určovat, kdy má být uživatel informován o tom, že e, došlo k nějakému nedopatření v souvislosti s poskytováním takovýchto služeb. E, paní kolegyně Galo a ostatní během slyšení přispěli velmi zajímavými body. Například že by bylo třeba předávat pouze taková data, která jsou nezbytná k identifikaci. Tento návrh se mně zdá být zajímavý a měli bychom se ho chopit, protože měli jsme tam také kolegyni, která poukazovala na to, že nemáme přenášet nadměrné nadměrný objem dat, protože některé země mají jinou představu o předávání dat. Musíme vědět, do jaké míry je to vhodné, do jaké ne. Čili předávat taková data, která jsou nezbytná pro identifikaci. Protože jinak, kdybychom měli velký objem dat, tak by to nebylo vhodné. čili pouze data, která jsou nezbytná k identifikaci a není k přeneseným právním aktům. Já se na to dívám kriticky. Musíme být velmi obezřetní, jak s tím nakládat, protože když eh, chceme využívat určité akty, tak si myslím, že právě ve výsostně technických věcích to nebude jednoduché. Měli bychom tam, kde se jedná o technické věci, tak eh, si myslím, že bychom to měli eh, přenechat eh, příslušným kompetentním orgánům. Musíme také diskutovat s výborem IMCO. Děkuji zpravodajkyně za návrh a přeji i dobrou spolupráci do budoucna. Děkuji. Eh, další ze stínových zpravodajů paní kolegyně Anders Dotr. is yours? Děkuji, pane předsedo. Nejprve eh, já bych velice ráda poděkovala eh, paní zpravodajce za opravdu výbornou zprávu. Vím, že to nebylo vůbec jednoduché vypracovat tuto zprávu, ale já se domnívám, že komise e, v tomto nařízení hovoří o celé řadě velice důležitých věcí, je například otázka důvěry, otázka zodpovědnosti, kdo zodpovídá za co, e, který aktér v celém tom řetězci e, má jakou roli. V tom návrhu komise se velice zdůrazňuje Eh, také otázka ochrany eh, soukromých údajů a jakým způsobem tyto věci chránit. Myslím si, že je velice dobře, že zpravodajka právě posiluje tento aspekt ve svém návrhu eh, tohoto návrhu a kromě toho také vítám to, co řekl pan Kreuzmann, který zdůraznil potřebu minimalizovat data a také omezit přenos toho celkového objemu dat hlediska e, e, velice technických e, věcí tady je potřeba opravdu vždy přesně definovat, o co nám jde, čeho chceme dosáhnout a kdo by ty věci měl dělat. Já sama se chystám předložit celou řadu pozměňovacích návrhů, kromě těch, které již předložila sama paní zpravodajka ale eh, v zásadě eh, ty moje pozměňovací návrhy se týkají právě toho sníženého objemu a eh, objemu přenášených dat a také otázky vlastně identifikace uživatelů. Co se týče bezpečnosti takových systémů, tady je důvěra skutečně mimořádně důležitá, o tom již ostatně hovoří komise v tom svém původním návrhu. Skutečně potřebujeme mít zajištěnu transparentnost, která je naprosto zásadní to e, znamená, potřebujeme vědět, jakým způsobem je řízena daná firma, kdo zodpovídá za co komu. A to všechno si myslím, že dále e, posílí naši důvěru e, v tyto služby. Nesmíme ale zapomínat na to, že mnoho lidí, kteří poskytují tyto služby autentizační online, jsou soukromé subjekty. A když potom eh, hovoříme o zvýšení důvěry v tom soukromém sektoru, tak často potřebujeme určité ekonomické eh, podněty, nějaké pobídky, eh, protože někdy je pro ty subjekty dražší ehm, být důvěryhodný než nedůvěryhodný, čili potřebujeme určitý systém, Eh, možná i určité ekonomické sankce, potřebujeme mít také systém hlášení jaký, jakéhokoliv porušení, například bezpečnosti nebo ochrany eh, soukromých údajů. Eh, musíme zabránit tomu, aby se navyšovala cena a přitom nenavyšovala také um, Eh, důvěryhodnost, tak jako k tomu došlo v jednom případu v roce 2003 nebo 2004. Eh, nejsem si jistá, říká paní eh, stínová zpravodajka. Lidé, kteří jsou odborníci na otázky bezpečnosti, pochopitelně eh, lépe rozumí tomu, co se myslí tou transparentností v této oblasti. Pochopitelně, že z hlediska technického to může vyžadovat mimořádně složitou eh, právní úpravu. Já osobně se ale těším eh, na další práci v ve věci eh, tohoto široce koncipovaného nařízení. My jsme s panem Kreuzmanem k tomu měli ostatně eh, seminář a já se těším na další zajímavé diskuse v budoucnosti. Děkuji. Nyní bych dal slovo panu kolegovi Mesárošovi, který je zároveň zpravodajem ve výboru Jury. Prosím, pane kolego. Thank you. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych teď chtěl se vyjádřit k některým věcem, které jsou obsaženy v mém stanovisku. Myslím si, že eh, ta i elektronická identifikace a elektronické podpisy jsou velice důležité jak pro podniky, tak také pro jednotlivce. Proto si myslím, že eh, je velice dobré přivítat tuto, tento návrh. O tom se hovoří ostatně už v jednotném eh, aktu a myslím si, že právě tento návrh je odpovědí eh, na to, jakým způsobem bychom měli vytvářet komplexní eh, rámec, ve kterém by mohly být prováděny tyto elektronické transakce. Cílem tohoto návrhu je to, aby jak jednotlivci, tak podniky mohly využívat tyto systémy vzájemné uznávání těchto elektronických eh, autentizačních programů tam, kde je to možné. Toto nařízení vyžaduje vzájemné uznávání eh, mezi jednotlivými státy a také mezi jednotlivými systémy identifikačními. Domnívám se, že jak občané, tak eh, také státní úřady a podnikatelé potřebují bezpečný jednotný digitální trh. Potřebují to jak pro svou práci, tak pro výzkum, vývoj a také pro studie například. V současné době s některými výjimkami Tyto eh, služby jsou eh, nedostatečně pružné, často nejsou eh, přístupné online nebo jsou přístupné pouze na některých místech v některou dobu a někdy to všechno stojí hodně peněz. Čili jaké by byly výhody takovéhoto komplexního systému pro všechny tyto elektronické transakce, které by mohly zlepšit fungování mezi jednotlivými státy. Myslíme si, že toto všechno by bylo časově úsporné, bylo by to také nákladově úsporné a toto nařízení bude mít zcela určitě pozitivní dopad na celou tuto oblast a na využívání eh, těchto elektronických transakcí ve všech oblastech, ať už je to ve vzdělávání, eh, v ekonomice a tak dále. Zajišťuje to větší právní jistotu pro všechny tyto elektronické transakce po, v celé oblasti vnitřního trhu. The Stanovisko Jury, eh, v tom bych chtěl zdůraznit eh, jednu věc a sice, že jistota a bezpečnost musí být skutečně v rámci tohoto nařízení naprosto zajištěna tak, aby občané i eh, podnikatele měli maximální důvěru v tento typ transakcí. Proto navrhujeme určité změny, například v postupu při ohlašování a také tady trošičku vyjasňujeme otázky související s ochranou údajů údajů a dalšími věcmi. Kromě toho e, hovoříme také o tom, že by se měla snížit e, na minimum e, byrokratická zátěž, hlavně pro malé a středně velké podniky. Tak, jak navrhuje komise, toto by se mělo dělat formou aktů v přenesené působnosti, ale myslím si, že článek 290 a 291 smlouvy o fungování unie. Konkrétně se jedná o celou řadu otázek, kdy přenesená eh, pravomoc eh, se komisi nezdala být na místě. Eh, skutečně v některých případech je potřeba další specifikace týkající se cíle a obsahu takovéhoto přenosu pravomocí. To je věc, která ještě kterou je potřeba dořešit. Děkuji. Pan Balčitis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi poděkovat spravodajství, spravodaj, paní spravodajce stínovým spravodajům, kteří vyjádřili určité ať už názory či pochybnosti ohledně toho, co by se mělo v budoucnu zavádět. Já chci hovořit o eh, přednostech evropského elektronického podpisu. Myslím, že to může znamenat revoluci v našem každodenním životě. Je prakticky veřejným tajemstvím, že někteří se snaží z byrokratické zátěže si dělat biznis. A věc, realita je jiná, než eh, jak doufá, že bude situace podle tohoto dokumentu. Já nevím, jak je to s těmi ustanoveními třeba o Eh, systémech elektronického podpisu v členských státech. Já myslím, že by bylo potřeba vytvořit společné standardy. A všechny členské státy by se jim měly přizpůsobit. Teď hovořím o tedy principu elektronického eh, podpisu, který by byl vzájemně uznávaný. Jedině tak lze eh, zajistit něco, co bude fungovat a čím budou chráněny osobní údaje. Jsou to elektronické služby, takže já doufám, že nenaruší eh, to, co funguje v členských státech teď. Eh, chci vyjádřit eh, také jedno přání, a to, aby tento dokument byl schválen co nejrychleji, protože by to znamenalo obrovský přínos pro naše trhy. Byli bychom mnohem více konkurenceschopní. Byl by to skutečně skok vpřed z hlediska toho, jakým způsobem věci děláme a omezili bychom administrativní zátěž. Děkuji. Dále Mr. Kelly, prosím, máte slovo. Eh, děkuji vám, pane předsedo. A děkuji stínov, stínovým zpravodajům i paní zpravodajce za tuto velmi důležitou rozpravu, protože jedná se o oblast skutečně významnou, Máme elektronické zdravotnictví, elektronické podpisy, elektronickou zprávu. To je zkrátka trend, který je nevyhnutelný, bude to tak stále více do budoucna. Do budoucna. A pokud to nastavíme tak, aby to fungovalo řádně a efektivně, tak to posílí vnitřní trh a zvýší naši konkurenceschopnost musíme eh, tudíž být obezřetní, musíme to nastavit správně. Nesmíme příliš zatížit eh, soukromé podniky, ale zároveň nesmíme příliš ohrozit um, soukromá data. To znamená, tím bychom mohli pak vrátit lidem to, co zatím chybí. Ten pocit eh, evropanství, kteří by měli občané ve svém každodenní životě tím, že jejich každodenní život by se usnadnil, bylo by jednodušší, eh, ať už obchodovat, podnikat nebo vyřizovat věci přes hranice. Tím, že jsem se mm, podílel také na eh, nařízení na ochranu osobních údajů, tak eh, tady jsou určité části toho, které se překrývají. A návrhy by měly být ve vzájemném souladu. Takže když se dívám na několik pozměňovacích návrhů, zejména pokud jde o možná porušení osobních údajů, tak eh, to by mělo být eh, stejně konzistentní jako v nařízení na ochranu osobních údajů. Abych uvítal diskuzi s paní zpravodajkou, aby to skutečně bylo sladěno. Dále ještě k delegovaným aktům. Parlamentu se obecně delegované akty nelíbí, což chápu, protože se to může stát jakousi záminkou um, ledabilé legislati- k ledabilé legislativě, protože když se udělá nějaká chyba, tak se to dá přes delegované akty později opravit ze strany komise. Já souhlasím s tím, že bychom měli delegované akty minimalizovat, ale ne je úplně odbourat protože i s nejlepší vůlí, i když eh, se na tom budou podílet ti nejchytřejší lidé, tak se může něco stát. Něco se může ukázat, že mělo nějaké nezamýšlené dopady. A proto si myslím, že tam musíme nechat alespoň trochu prostoru k uspůsobení, ke změnám, pokud budou potřeba. Ale samozřejmě musí být nastavena jasná cesta, jasný způsob, jak provádět ty změny a musí to být za dohledu parlamentu. Děkuji. Děkuji. Nyní bych požádal o vyjádření zástupce komise. Is here? From Yeah, please. Děkuji vám, pane předsedo. Dobré odpoledne, zdravím všechny eh, poslance a poslankyně výboru. Komise eh, vítá návrh eh, stanoviska a chtěli bychom vyjádřit, že si nesmírně tedy ceníme až dosud odvedené práce, zejména pokud jde o ty oblasti, kde bychom chtěli trošku vyjasnit celkový rozsah působnosti. Byly tu některé příspěvky členů výboru, z kterých vyplývá, že a chci potvrdit, že tedy tato nařízení eh, eh, má až přijde hodná doba respektovat jednotlivé prostředky elektronické identifikace S tím, že pochopitelně toto je e, v pravomoci členských států, ale použití těchto prostředků, zejména u autentifikace a identifikace, bude e, sformulováno tak, aby rámec na ochranu osobních údajů e, fungoval. Byla zmíněna důležitost omezení přenosu dat. A pokud ta autentifikace bude vždy přesměrována eh, na ty dané členské státy, kde jsou ta data poskytována, bude jakýmsi bezpečnostním opatřením, že eh, tedy eh, pro zpracování těchto údajů. Ale ve vztahu k minimalizaci převodu dat, tak to všechno musíme vnímat v kontextu toho, kolik údajů potřebují poskytovatelé i v jiných členských státech, protože tady je řeč o přeshraničních službách, čili kolik těch údajů vyžadují poskytovatele služeb, většinou jsou to vládní poskytovatele služeb, k tomu, aby eh, mohli provést tu identifikaci či autentifikaci. Ale komise každopádně bude tento aspekt považovat za vysokou prioritu ve vztahu ke všem zúčastněným subjektům. Pokud jde o delegované a prováděcí akty, tak um, tato oblast uh, se rychle vyvíjí. Technický obsah, a skutečně to může být do značné míry technické, tak uh, tady z toho vyplývá jasná potřeba využívat delegované akty z hlediska standardu interoperability, protože bez fungující interoperability těžko můžeme dosáhnout všech přínosů, včetně tedy vyšší konkurenceschopnosti Evropy a posílení růstu. Myslím, že to je zatím vše. Děkuji. Děkuji a nyní bych požádal stručné zhrnutí paní reportérce, jestli uzavření diskuze. mycket, herr ordförande. Eh. Děkuji. Děkuji. Já bych vám ráda všem poděkovala za eh, vaše příspěvky, připomínky. Chtěla bych poděkovat eh, spolu zpravodajům, chtěla bych poděkovat stínovým zpravodajům a zpravodajkám a také dalším poslancům, eh, kolegům, kteří eh, si dobře uvědomují, co od nás zákonodárců vyžaduje nová digitální éra. Co se týče těch aktů přenesené působnosti, já bych velice ráda zrevidovala toto nařízení a podívala se na tuto věc eh, případ od případu. Vždy bude potřeba přitom se podívat na vlastní obsah každého návrhu e, právě ve světle těchto e, e, aktů přenesené působnosti. Já neříkám, že bychom je měli všechny odstranit, měli bychom se ale zamyslet nad důsledky toho, pokud budou tedy používány. Co se týče IMCO, tak to je naprosto jasné, že budeme i nadále velice úzce spolupracovat s výborem IMCO právě v tém, při tomto dosie. Eh, zazněla zde celá řada skvělých návrhů, já jsem si je všechny poznamenala. Osobně také se chystám předložit eh, pozměňovací návrh týkající se elektronické identifikace, protože se domnívám, že není rozumné, aby členské státy a komise se soustředovaly pouze eh, na vytváření jakési interoperability pro tyto elektronické služby, pardon, že by zase měli, eh, které jsou velice užitečné v tom přeshraničním kontextu. Kromě toho hodlám předložit i pozměňovací návrh, eh, který se bude zabývat právě tímto aspektem a také jsem hovořila s kolegy, kteří mě informovali, že také chystají své pozměňovací návrhy, což mě naplňuje optimismem. Jsem přesvědčena, že se nám podaří dodržet také předepsané lhůty, že dokončíme práci na tomto návrhu. Eh, ještě na závěr bych chtěla říct, že i já se domnívám, že transparentnost je naprosto zásadní pro toto dosie. Děkuji. Připomínám na závěr, že posledním dnem pro pozměňovací návrhy je 15. květen 2013. A můžeme jít k bodu 8, což je změna směrnice o jakosti paliv a směrnice o využívání energie z obnovitelných zdrojů, změna nepřímého využívání půdy. E, reportér je Alecho Vidal s tím tomu předávám slovo na pět minut pro reportéra a prosil bych, abychom dodrželi čas, protože už jsme se zase tak, jak je zvykem, dostali do časového presu. Prosím, Alecho. Thank you, President. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi stručně vysvětlit můj návrh, z kterého doufám vzejde eh, tady nějaký text, na kterém se budeme podílet všichni společně. Ideálním výsledkem by byl vyvážený text, který by se pak těšil co nejširší podpoře. Hlavní body mého návrhu jsou následující já se domnívám, že eh, vzhledem k tomu, že vědecké poznatky nejsou jednoznačné, tak eh, myslím, že jsou některé faktory, které nelze přímo měřit, takže mohou být pouze modelovány. A to vede potom k používání různých modelů, které představují určité, určitou nejistotu. Já myslím, že není eh, příliš vhodné do závazné eh, legislativy dávat určité parametry, které jsou kontroverzní a které je potřeba eh, v pravidelných obdobích aktualizovat. Protože potřebujeme mít předvídatelný legislativní rámec pro investice. Faktory ILUK jsou zajímavé, ale zatím ještě eh, nejsou dostatečně jasné k tomu, aby eh, byly eh, použity v rámci práva, v rámci zákonu. Můžeme mít samozřejmě režim CAP, což by měnilo trošku pravidla uprostřed hry, což není úplně nejvhodnější. Kromě toho členské státy by pak nebyly, nemohly splňovat ten desetiprocentní cíl obnovitelných energií do roku 2020 v oblasti dopravy. Protože eh, komise eh, samozřejmě ví, jak to je v případě elektrických vozidel a že zlepšení jejich účinnosti nebudou dostatečné k tomu, abychom eh, zaplnili tu mezeru. A kromě toho jsou tady ještě konvenční biopala, jejichž emise závisí na mnoha různých faktorech, které nejsou zohledněny. Takže upřímně řečeno, abychom se zřekli jednoho z našeho hlavních e, cílů do roku 2020 jenom kvůli ILUC, to si myslím, že je eh, sporné a příliš eh, pře- přehnané. Za třetí, Já myslím, že bychom eh, neměli eh, zavádět to vícenásobné započ- započtení, protože to by mělo opačný účinek, než který si přejeme. To znamená, že chceme podpořit ehm, používání pokročilých biopaliv. A mně se zdá, že vícenásobné započtení by představovalo umělý prostředek splnění, pro splnění eh, těch cílů, pak už to vlastně není ani cíl v tomto kontextu. Já jsem v průběhu svého života byl vždycky proti podvádění. Ale nejhorší za nejhorší považuji, když podvádíme sami sebe. To myslím, že opravdu není dobrou vizitkou, takže vícenásobné započtení představuje určité implicitní uznání eh, toho, že se vzdáváme toho desetiprocentního cíle pro rok 2020. K čemu pak dojde? Dejde k tomu, že ta mezera se zaplní fosilními palivy, které znečišťují více než paliva konvenční. Konvenční biopaliva. Takže abychom vyřešili ten, tuto problematiku sou, související s tím jevem nepřímých změn ve využívání půdy i luk, tak eh, můžeme eh, využívat eh, některá bio, biopalivo, které nás nestojí žádný ilok, to znamená, že jejich využití by mělo být podporováno, ale přímým a účinným způsobem. Čili to by byl takový podcíl, který je specifický pro některé druhy biopaliv. A Rovněž v rámci zmírňování dopadu ILUK jsem požádal komisi, aby zanalizovala možnost zavedení využití nepoužívané půdy v, zájmy, v zájmu využití někte, vy, produkce některých vedlejších produktů nebo spoluproduktů. Stručně řečeno, mým hlavním cílem je, abychom dosáhli směrnice, kde opatření na eh, zmírnění iluk by eh, vzali v potaz i další faktory a reality větší udržitelnost eh, biopaliv eh, v dopravě a také v rámci eh, rozvoje venkovských oblastí. Podle komise pouze v roce 2010, což je poslední rok, za který máme nějaké údaje, tak biopaliva spotřebovaná v Evropské unii představují 95 celkové, celkových obnovitelných energií v dopravě. A 20% bylo vyrobeno v Unii. 63 všech biopaliv z Unie bylo rovněž z Evropské unie a spotřeba biopaliv vedla ke, ke vzniku 220 tisíc pracovních příležitostí v naší unii. Takže, pane předsedo, pokud jde o ILUC, tak tomu eh, vede, když lidé zvně Unie chtějí využívat nevyužitou eh, půdu, chtějí využívat ke eh, pěstování eh, potravinových plodin. Já myslím, že bychom měli prac, spolupracovat s třetími státy, aby uplatňovali kritéria udržitelnosti, aby se e, zabránilo nesprávnému využívání půdy. Jak e, uznává i komise, tak klíčové vývozní zemi jako Argentina, Indonésie, Malajzie, přidali, přijali nová regulační opatření, která mají zlepšit jejich eh, environmentální postupy v souvislosti s biopalivy. Co bychom však neměli dělat, je postihovat evropské zemědělství a evropský průmysl jenom na základě toho, že v jiných částech světa se provádí neudržitelné postupy. Místo toho bychom měli s těmi zeměmi spolupracovat, tak abychom je přiměli uh, abychom je přivedli k udržitelné ekonomice. Já vám děkuji za pozornost, drazí kolegové a kolegyně. Jsem vám vždy k dispozici a těším se na vaše příspěvky, názory a doporučení. Okay, thank you very much. And in this time is... Děkuji, děkuji. Teď eh, tedy nejprve paní Thompson jako stínová zpravodajka. Děkuji, děkuji vám, eh, pane předsedo. Dovolte, abych i já na úvod poděkovala zpravodaji za uh, E, tuto prezentaci a na, za jeho práci na, té, na tomto návrhu zprávy. My víme, že e, Toto všechno souvisí s otázkou e, skleníkových plynů. Veškerá energetická spotřeba dopravy v podstatě se odvíjí od fosilních paliv. Toto je obrovský problém. Evropská unie v podstatě má před sebou velice Eh, pochmurnou budoucnost, která souvisí také s nárůstem cen všech těchto paliv a závislosti na dovozu. A myslím si, že to všechno znamená eh, ne, eh, ne zajištění dodávek energii o to více je důležité, abychom se pokusili tuto oblast, to znamená dopravu, učinit udržitelnější. Myslím si, že elektronické eh, vozy by mohly být součástí eh, této udržitelné cesty eh, k udržitelné dopravě. Dovolte, abych tedy se nejprve zmínila o biopalivech. Jsem ráda, že pan zpravodaj má ten svůj pod cíl. A e, to se dotýká i otázek, například snížení CO2 a tak dále, ale pochopitelně všechno e, to bude záviset na tom, jak se budou věci vyvět přejiž dnes e, se používají například živočišné tuky nebo olej, který používáme, rostlinný olej, eh, například v mé zemi v současné době se používá živočišný tuk eh, z, mm, z norku. Eh, myslím si, že v této oblasti je potřeba dělat obrovský výzkum. Ta technologie, kterou máme k dispozici, je už skutečně velice pokročila a představuje obrovskou výhodu těchto biopaliv. Proto si myslím, že je velice dobrý tento podcíl Eh, který zdůrazňuje to, že bychom se neměli soustředovat pouze na to, co už na trhu je. Myslím si, že bychom měli mít eh, závaz eh, ne závazně upravené věci, které se eh, týkají rozvoje dalších biopaliv. Myslím si, že tyto závazné cíle by měly mít aspoň 3 eh, Myslím si, že takovýto podcíl je velice transparentní, velice snadno srozumitelný investorům. Je důležité, aby investoři měli jistotu, že jejich investice se jim vrátí. To si myslím, že je jeden ze způsobů, jak tyto věci můžeme dále vyvíjet. Potřebujeme tedy skutečně tento podcíl pro tyto eh, velice rozvinuté již biopaliva. Eh, to všechno souvisí také s, s otázkou eh, dal, dalším cílem nejen tedy snížit eh, ty skleníkové plyny, ale také zvýšit kvalitu potravin a tak dále. To všechno Eh, souvisí také s různými typy emisí, které souvisejí s eh, právě s použitím biopaliv. Eh, zpravodaj hovořil o třetích zemích. Eh, čili nehovořil o členských zemích Evropské unie, hovořil o dalších zemích, jako je třeba Brazílie a tak dále, ale tam to není problém, protože tam emise CO2 jsou velice eh, nízké. Například cukrovarnictví neprodukuje moc těchto emisí. Já si myslím, že bychom se měli spíš zaměřit na eh, biodiesel zde v Evropě, který kromě toho způsobuje také emise CO2. Já v této věci nesouhlasím se zpravodajem, který hovoří o tom 5% procentním stropě eh, eh, říká, že by to představovalo obrovskou změnu v naší legislativě a Eh, za druhé eh, hovoří o tom faktoru ilok, což je vlastně jedna z věcí, která je vlastně záměrem této směrnice. Já si myslím, že je potřeba tento záměr mít také na paměti. Je potřeba si uvědomit, že eh, ten desetiprocentní cíl, to není cíl využití biopaliv, ale obnovitelných zdrojů. Jinými slovy, to se netýká pouze biopaliv. Já eh, si myslím ale, že biopaliva skutečně eh, představují možný způsob, jak eh, dosáhnout těch cílů 2020. Myslím si, že bychom měli použít ten pětiprocentní strop, tak jak to navrhuje komise a myslím si, že ten faktor ILOG by zcela určitě se měl promítnout do této směrnice. Děkuji. Paní Hall je další, ale prosím, času nemáme moc. Paní Hall. Děkuji vám, pane předsedo. Chci poděkovat za vypracování této eh, zprávy, pane zpravodaj. Já souhlasím s tím, že je to komplexní záležitost. Všem řekla bych, že některé věci z toho, co víme, jsou jasné. Já e, si cením té žádosti, abychom e, byli skutečně důslední a vědečtí, ale já si myslím, že můžeme učinit alespoň několik závěrů. Jednak existence iluku, tak samozřejmě třeba vzduch také nevidíme, ale existuje mnoho různých eh, nepřímých důkazů o tom, že existuje. A tady zase se dá říct, že existuje konečný, eh, konečné množství půdy. To znamená, že samozřejmě jsou v určité konkurence, ať už je to eh, na produkci nábytku, potravin nebo paliva, tak použí, využívá všechno určitý konečný, konečnou rozlohu půdy. Různé biopaliva mají různé dopady. To znamená dát na to všechno stejný strop, to mi přijde příliš hrubé. To neodráží vědecké eh, informace, které máme k dispozici. Pokud budeme pokračovat se stávajícím mixem biopaliv, který máme v dnešní době v Evropě, tak eh, tím nedosáhneme ty eh, úspory v oblasti skleníkových plynů, které mm, si legislativa eh, přála, předpo, předpokládala. To znamená, že eh, použití těch stropů na základě statu quo, to není odpověď. Něco se musí změnit. Pro um, odvětví je to možná důležité, může se to ošetřit pro prostřednictvím nějakých uh, grandfathering doložek, ale každopádně je známo, že některá biopaliva mají lepší eh, výkonnost než jiná. Například bioetanol je na tom lépe než biodiesel. A bioetanol, který zahrnuje některé vedlejší eh, produkty, eh, například některé, některá krmiva pro živočišní sektor a tak dále. A já si cením toho, co říká pan zpravodaj ohledně těch eh, zmírňujících opatření. To, to přijímám tedy v duchu celé té věci, ale neměli bychom to všechno házet do jednoho pytle, protože některá z těchto opatření se vědecky daleko hůře měří než jiná. Například ty vedlejší produkty, ty se eh, samozřejmě eh, dá ji měřit, ale to, co pro někoho je země k jednomu účelu, může být pro někoho jiného zase pastvina k jinému účelu. A jak to v tomto případě definovat? Jak definovat, co je eh, nevyužitá půda? A pokud jde o pokročilá biopaliva, tak eh, ty mají samozřejmě velmi důležitou roli, ale když se zamýšlíme nad tím, jak je zapracovat do legislativy, eh, nesmíme je brát jako něco, co je úplně na jiné planetě, než to, čím se tady zabýváme. Většina pokročilých paliv vzniká eh, na základě již existujících procesů výrobních. To znamená, že výroba těch stávajících paliv, paliv pak nás vede k eh, nové generaci a povede k nové generaci paliv. Eh, to musíme reflektovat při stávající výrobě, protože jinak bychom mohli skončit tím, že budeme naopak odrazovat od výroby jaké, jakýchkoliv pokročilejších biopaliv v budoucnu. Děkuji je další je stínový zpravodaj, pan Čišestr. Děkuji, pane předsedo. I já chci poděkovat panu Vidal Kvadrasovi za odvedenou práci na tomto stanovisku. z mého hlediska je zjevné, že se jedná o vysoce technickou záležitost, jsou to skutečně jaká, jakési setiny procent, je to komplikované pro eh, prosté občany, jako jsem já, takže bychom si měli eh, vždy připomínat, že bychom vždy měli používat eh, přístup, který je založen na vědě a mělo by to také vycházet z určitých jasných důkazů a ne nějakých modelů. Ovšem, já podporuji názor pana Vidala Kvadrasa ohledně Iluku, ohledně e, té potenciálně sporné metodice při jeho výpočtu. A také podporuji žádost eh, na komisi, aby, aby měla selektivnější přístup, který eh, by byl příhodnější pro jednotlivé druhy paliv. Jsem si vědom toho, že existují značné obavy o té prosté věci toho, jestli odkláníme půdu, která by se dala použít na eh, výrobu potravin k produkci paliv. Myslím, že musíme odpovědět na tyto obavy a zdá se mi, že návrh pana zpravodaje určit, aby existoval určitý podcíl pro, ty, pro ta pokročilá biopaliva, tak tento vlastně ošetřuje, protože specifikuje, že tato, tato pokročilejší paliva nemohou být eh, z, vyráběna z materiálu, který může být eh, považován za potravinu. A pokud jde o ten pětiprocentní cíl, tak eh, mně se zdá, že to znamená změnu stávající legislativy, ale každopádně to vytváří určitou nejistotu eh, v rámci průmyslového odvětví. A poslední, co bychom eh, si přáli, je, aby v tomto odvětví, které je zatím stále v plenkách, jsme vytvořili nějakou nejistotu a abychom tak odrazovali další investice. Musíme se snažit vyvážit řadu různých ohledů. A pan zpravodaj vydal Kvatras, myslím, že odvedl poměrně solidní práci v nastavení této rovnováhy. Děkuji. A nyní bych dal slovo eh, Madame Lepáš, která je eh, zpravodajem vedoucího tady Envy, komis, výboru Envy. Yes, please. Merci. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo, drazí Kolegové, kolegyně, já se omlouvám, že jsem dorazil až teď, ale je to dost těžké, protože v NV se hlasuje, takže máme poměrně náročné odpoledne. Takže v první řadě vám děkuji za vaše pozvání a já eh, jsem skutečně ráda, že máme tuto spolupráci s panem Vidalem Kvadrasem. Jsem si dobře vědoma toho, že zatím naše pozice není schodná, ale nikdo není zakázáno, aby se diskutovalo abychom se nesnažili najít uh, určité schodné body. Pokud jsou nějaké problémy, tak bychom se do nich měli pustit a snažit se je vyřešit. Všechny studie uznávají tyto uh, problémy, které existují, pokud se nám je podaří vyřešit. Čím dříve, tím lépe. Pokud jde tedy o solidnost těch vědeckých hodnocení, to, že dochází k eluku, na základě politiky podpory biopaliv, to je realita. Jde o to, v jaké míře dochází k této změně alokace půdy a na základě toho, jaké suroviny se využívají. Jestli to nějakým způsobem snižuje nebo omezuje dopady biopaliv na emise plynů, tady si musíme Eh, uvědomit, tedy musíme zhodnotit skutečnou, skutečně reálný dopad naší politiky, jinak bychom tady všichni ztráceli čas. Takže pokud jde o ty podody, ten podcíl těch eh, biopaliv druhé eh, generace, tak to je něco, co samozřejmě stojí za úvahu, když určitým způsobem sdílím ve svém návrhu tento návrh, i když já jsem eh, k tomu přistupovala možná trošku jinak. Chci jenom připomenout, že eh, jedna studie, která byla jakýmsi podkladem pro práci komise, je studií, která bere určitou střední hodnotu pro přímou či nepřímou eh, změnu použití půdy oproti jiným hodnotám, které mají, vychází z mnohem Eh, významnější hodnot. Takže já podporuji capping, podporuji stanovování stropů, nikoli však stanovování stropů, které by bylo bez jakéhokoliv rozlišování, jak to doporučuje komise, nýbrž řešení, které by bylo trošku jiné, to znamená, abychom vzali to v potaz do eh, tedy emisí skleníkových plynů, tu část, s tím, že etanol samozřejmě není, eh, ne, není na tom stejně jako třeba biodiesel. To je prostě realita, to, ten rozdíl mezi těmi různými palivy. Etanol tím pádem by měl určité výhody a dávalo by nám to určitou flexibilitu. Jinak eh, mnoho z těch problémů spojených s ilukem podle mě spochybňují vůbec naší politiku, protože ta politika pak nemá ty dopady, které bychom si přáli. Eh, jestli jsem to dobře pochopila, tak vy tady hovoříte o otázce zmírňování, to znamená, abychom zohlednili produktivitu a ty vedlejší produkty. V, pokud jde o tu studii, z které vy, vycházíme, tak ty vedlejší produkty už jsou vzaty v potaz v rámci toho modelu. Čili to není žádný prvek, který by byl eh, vypuštěn z výpočtu a údajů, které máme k dispozici. Pokud tedy jdeme tímto směrem, je potřeba, abychom se pečlivě podívali na to, co se vlastně navrhuje. Protože samozřejmě ty vedlejší produkty, ať už je to eh, zvířecí protein, to jsou věci, které eh, pochopitelně, eh, vy říkáte, že by měly být vzaty v potaz, ale oni už jsou vzaty v potaz. V tomto období hospodářské a finanční krize se nabízí otázka maximálního nejlepšího využití veřejných prostředků. Ale eh, podpora od biopaliv představuje až 10 eh, miliard eh, z hlediska tedy snižování emisí. Globálně ty investice představují asi 6 miliard, to znamená, představuje to poměrně značnou veřejnou investici, a tudíž bychom měli být velmi nároční, pokud jde o hodnocení efektu těchto investic oproti jiným možnostem, co s těmi penězmi udělat a jak jinak snížit emise skleníkových plynů. Biopaliva tudíž možná nemají všechny výhody, které se od nich očekávaly, tudíž bychom měli možná přehodnotit jejich podporu. Za třetí, co se stávajícími investicemi? Já to zrychlím. Je to téma, eh, které je zásadní, proto by tady měla být ta takzvaná doložka grandfathering, která by umožnila zachovat stávající úroveň produkce, aby stávající podniky nebyly poškozeny eh, řešením, které navrhujeme. Navíc by to nemělo žádný dopad na etanol. Pokud jde o eh, biopaliva druhé generace, ta pokročila, tak to je směr, kterým bychom měli jít, ale musíme přitom dbát na potenciální vedlejší dopady na některá stávající odvětví. Právě z toho žádám hodnocení dopadu, aby bylo jasné, jaké potenciální dopady to může být, aby se pak neukázalo, že za tři nebo čtyři roky nebyli naši eh, následníci ve stejné situaci jako teď. To znamená, že řekneme, my jsme Eh, jak si pohnali eh, průmysl k investicím do určité oblasti a teď se ukáže, že to není úplně nejlepší oblast. Proto bychom měli vzít potaz také elektřinu, to 10% je to obnovitelná eh, energie, představuje to 1,5%. To znamená, pokud vezmeme etanol, biodiesel a elektřinu, tak už jsme dost blízko těm 8% a blízko těch 2%, kterých 10%, které navrhuje pan Vidal kvatras. Eh, to znamená, že eh, musíme eh, si uvědomit, že z hlediska konkrétní reality to není tak odlišné od toho, co usiluje on. Měli bychom také vyjasnit statut takzvaných obnovitelných paliv nebiologického původu a energetické účinnosti, která by mohla přispět k tomu 12% cíli do roku 2020. Snažila jsem se to říci rychle, doufám, že se mi podařilo vyjádřit všechno, co jsem chtěla. Děkuji, už jsme skutečně v časovém tlaku. E, do diskuze se přihlásili tři kolegové, já bych jen poprosil, ať dodržíme dvouminutový termín, dvouminutové omezení. První paní Mrs. Eh, Cavella. Chair, thank you. Děkuji, děkuji pane předsedo. Nejprve bych chtěla poděkovat a e, pogratulovat e, zpravodaji, protože ten, toto téma biopaliv je skutečně kontroverzní a já si myslím, že jeho přístup je mimořádně rovnovážný a já ho velice ráda podporím. Co se týče eh, u těch, konvenč, těch 5% u těch konvenčních biopaliv, tak jak to navrhuje komise, tady si myslím, že to trošičku vysílá smíšené pocity eh, pro investory. V roce 2009 jsme řekli, že naším cílem bude dosáhnout 10% cíle, alespoň v oblasti do, eh, dopravy. Potom průmysl tedy investoval do této oblasti, aby se splnil tento cíl Eh, potom tedy došlo k těmto investicím a teď jim vlastně říkáme, že eh, tyto investice zase nebyly až tak rozumné. Chtěla bych říci, že v některých zemích ten pětiprocentní eh, strop již byl překonán. Čili co budeme dělat dál? Myslím si, že v, té, v tom návrhu komise máme víc to vícečetné eh, účetnictví nebo počítání, ehm, eh, což eh, nezohledňuje určité deformace na trhu. Čili já si myslím, že by bylo lepší, kdybychom měli skutečně některé ty podcíle, které budou souviset s těmi pokročilými biopalivy ehm, co se týče určitých dat, které máme k dispozici, některé biopaliva eh, vlastně produkují více eh, plynu než eh, některé konvenční, některá konvenční paliva. Zdá se, že všechno nebude ještě hotové, tak aby to, odpo, aby to pomohlo dosáhnout cíle 2020. Někteří, některé podniky říkají, že jsou schopni vyrábět potřebné množství etanolu Eh, očekává se, že ty pokročilé biopaliva by mohly skutečně eh, přispět k jedné třetině těch 10%, toho desetiprocentního cíle, které má být dosaženo v roce 2020. Myslím si, že bychom také neměli zaměňovat první a druhou generaci biopaliv a také konvenční biopaliva a také ta pokročilá biopaliva a proto musíme něco udělat s terminologií, musíme ujasnit si tyto věci a myslím si, že ten text, který bude výsledkem, by měl být naprosto přesný a měly být správně definovány všechny pojmy, které tam budou používány. Ještě jedno bych chtěla poděkovat panu eh, Vidal Quadrasovi za tu skvělou práci, kterou odvedl. Práce to byla těžká. Děkuji. Ulsko. Eh, děkuji. Další paní Ulsko. Eh, dvě minuty. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Eh, důvod, proč chceme změnit pravidla upravující používání biopaliv, je ten, že chceme podpořit biopaliva a chceme také dosáhnout vyšších ekologických standardů. Jinými eh, eh, eh, slovy chceme podpořit ta paliva, která nemají negativní dopad na životní prostředí. To si myslím, že je zcela jasné a také je to slyšet v dnešní diskusi. Otázkou ale je, jak něčeho takového můžeme dosáhnout. Je potřeba se podívat na různé biopaliva, musíme mít nové Eh, informace, eh, věč, eh, které odráží jakousi větší nianci. Je potřeba se zamyslet nad tím environmentálním statutem quo biopaliv a to po celou jejich životnost. Nemůžeme všechno přímo porovnávat. Ehm, abychom mohli efektivním způsobem řešit klimatické změny, musíme se eh, soustředit na možnost využití biopaliv, která nejsou škodlivá pro životní prostředí. Myslím si, že bioetanol je určitě lepší než eh, biodiesel, bionafta, protože eh, to můžeme dokázat například objemem emisí. Eh, biopaliva, která během svého eh, života eh, mají stejně vysoké emise CO2 jako fosilní paliva. Taková biopaliva nechceme. Ehm, kromě toho bych chtěla také podpořit ten desetiprocentní cíl v oblasti dopravy. To si myslím, že je potřeba mít na paměti a e, je potřeba také e, to zohlednit, až budeme hovořit o těch biopalivech, která se používají na úkor potravy a ta by neměla být také preferována. Děkuji, pane e, předsedo. Děkuji, já budu hovořit holandsky, pane předsedo, nejprve bych eh, chtěl eh, říci, že skutečně si velice vážím eh, toho, co udělal pan Kvadras, Vital Kvadras. Musíme však zohlednit, že konvenční, konvenční paliva jsou vyráběna relativně mladou branží, pro kterou nemůžeme i hned měnit pravidla. A musíme se snažit zároveň mít alternativní řešení musíme minimalizovat škody pro stávající průmyslové odvětví a zohlednit samozřejmě faktor ilok. Za druhé, Alecho také se zabývá biopalivy. Myslím si, že je to změna 21 ale myslím si, že bychom mohli být trošičku žádostivější v tomto ohledu, ale o tom můžeme diskutovat. Potom vedlejší produkty, například proteiny eh, pro krmiva. O tom už hovořila paní Lepáš. Tento aspekt eh, nebyl dostatečně zohledněn ani ze strany komise ne. A když by tady měl být přítomen někdo z komise, tak by bylo dobré, aby se k tomu vyjádřil. A otázka vedlejších produktů je něco, na co musíme brát větší zřetel. A nyní Horizontu 2020, výzkum a vývoj pro pokročilá paliva. Tato oblast je životně důležitá a musíme v radě trvat na to, aby pro tuto oblast výzkumu a vývoje nedošlo ke zkrácení prostředků. A potom cílová hodnota 10% obnovitelných energií ve dopravě. To odpadlo, ale to nemůžeme dopustit, protože musíme nastavit laťku vysoko. Mně se to zdá být skutečně dosažitelné pomocí nových výkonných alternativních paliv. Ten závazek 10% bychom měli dodržet. Pani Hercogová, máte slovo na dvě minutky. Pokusím se to říct stručně. Takže nejprve pokud jde o stávající plánek bioetanolu, chci zmínit, že například v mé zemi jsme postavili velkou výrobnu na bioetanolu, už byli připraveni zahájit produkci, byl to nad těch 5%, projekt eh, byl za peníze Evropské unie, dotace byly dohodeny, dohodnuty, pracovní příležitosti tam jsou a teď najednou řekneme, že to je 5%. Je jako kdyby eh, si někdo rozhodl, že si pořídí dítě a pak by řekl, doma nejsou talíře, takže nemůžeme mít dítě. Já myslím, že ty projekty, které, s kterými už se plánuje, které už byly stanoveny nevratným způsobem, to znamená, že už se to postavilo, tam musíme, ty musíme už realizovat. A musíme pak říct jasně trhu, že víc už není potřeba. A pokud je to 5%, tak 5%, ale já se obávám, že to je víc než 5%, tedy v mé zemi určitě. Další záležitost. Musíme velmi bedlivě dávat pozor na to, co se děje s biodýzlem, chci zmínit naši legislaci v oblasti zdanění energií. My sice máme auta na diesel samozřejmě, ale už v dnešní době dovážíme velký objem ruského dieselu, ruské nafty. A pokud budeme mít nějaký biodiesel, ještě navíc, eh, pokud nebudeme mít biodiesel z Evropy, tak bude, budeme muset dovážit ještě víc. To nebude dobré pro eh, naše eh, životní prostředí. Eh, konec konců ruské rafinerie asi neodpovídají také evropským standardům. A pokud jde o ILUK, tak zatím nemohu říct ano či ne, ale můj problém není eh, v tom, jestli je to založené na vědeckých informacích nebo ne, ale že, se, že je to velmi komplikované. A protože je to komplikované, tak pokud bude odchylka jenom jednoho procenta, nebo se nedostanou včas ty údaje, tak pak je problém, jak s těmi údaji nakládat. Jak to pak zlepšit? neměli bychom být příliš optimističtí. Třeba v případě eh, nařízení o REACH jsme byli nesmírně optimističtí a pak víte, jak to dopadlo, jak jsme eh, překročili všechny lhuty. Je problém s těmi údaji, které nám dodává průmysl. A navíc, toto odvětví bude žít z dotací. To víme. Teď žijeme v Evropě, která je velmi rozrůzněná. Některé země si mohou dovolit dotace, jiné rozhodně ne. Musíme tedy předejít tomu, abychom ještě zvýšili rozdíly mezi státy, protože tím se vytratí evropská solidarita. Čili spíš předkládám další otázky než odpovědi, ale doufám, že výbor se bude tímto bedlivě zabývat, protože na plenárce už musíme mít jasno v tom, co chceme co můžeme dosáhnout, aby nevznikla žádná škoda. To by byla katastrofa pro evropský projekt. Andře, Andřej Gřib. A. Um. My nemáme... Eh, děkuji, děkuji. Eh, souhlasím s panem zpravodajem, myslím si, že jeho myšlenky jsou správné. Eh, ne, že by nám předložil to všechno s maximální přesností, ale eh, vlastně to, co řekl, tak to všechno je pravda. Já bych vám ale chtěl ještě připomenout to, že na té globální úrovni máme tři miliardy čtverečních kilometrů půdy, které zkrátka nevyužíváme tak, jak bychom měli. A to nejen kvůli ILOKu. 90 eh, milionů hektarů zkrátka eh, je eh, nevyužita a navíc ničíme 30 potravin, které by i mohly být vyprodukovány. Čili jestliže se podíváme na to v tomto kontextu, tak ten cíl, kterého jsme zatím nedosáhli, například v Polsku v roce 2012, jsme dosáhli 6,78 eh, obnovitelných zdrojů eh, a nemůžeme se vrátit, nemůžeme zablokovat tento cíl, ale musí, potřebujeme určité přechodné období, aspoň do roku 2020 a měli bychom také podpořit biopaliva té další generace, i když eh, já vím, že v Evropě zatím existuje pouze jedna E, výrobna těchto pokročilých e, biopaliv. Čili i to je věc, kterou musíme mít na paměti. Myslím si, že e, to ustanovení týkající se biopaliv neobsahuje podmínky, které vlastně definují udržitelné eh, zdroje. Ptám se, proč eh, na základě politického rozhodnutí měníme strukturu eh, našich plánů v Evropské unii. Například už nepoužíváme cukrovou řepu a dovážíme do Evropy cukrovou třtinu. Pochopitelně, že máme také ehm, řepku, ale myslím si, že dochází určit, k určité monopolizaci tady a já si myslím, že tyto biopaliva sice zlepšují biodiverzitu, pochopitelně můžeme je také využívat jako krmiva, protože eh, ne, neplatí, že když vyrábíme bionaftu, tak eh, neprodukujeme nic jiného, produkujeme také krmivo pro zvířata. Eh, zlepšujeme eh, celkovou rovnováhu, zlepšujeme biodiverzitu, čili já si myslím, že bychom do všech těchto eh, dokumentů měli zahrnout i tyto otázky a ty problémy, které s tím souvisejí. Ehm, Prosím, velmi krátce. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl jenom zdůraznit, že se nejedná o otázku nepřímé změny ve využívání půdy, ale hlavní problém spočívá v možné konkurenci, která by mohla vzniknout jednot, mezi jednotlivými plochami, které buď budou vyrábět krmiva anebo zemědělské plodiny které by mohly být nadále využívány jako palivo. Existuje zde určité nebezpečí, protože biopaliva by mohla být nazírána jako vedlejší produkt, jako například u řepky. 40 to je osivo a to ostatní to by byla biopaliva, která by mohla být považována jako vedlejší okrajový produkt, protože něco by byly proteiny, druhá věc by byly, byla krmiva. Musíme tady mít určitou hranici, která by ale nezapříněla vznik dalších problémů. Musíme si ujasnit tyto věci. Nemůžeme udávat pouze důvod jako 5%, 10% nebo 0%, protože hlavní problém spočívá v konkurenci mezi výrobci biopaliva a mezi výrobci potravin. Děkuji. Commission, please. Teď ještě slovo dostane komise. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne. Já bych nejprve chtěl poděkovat parlamentu, vašemu výboru a hlavně pak panu zpravodaji za to, že dosáhl poměrně rychle eh, pokroku při zpracování eh, tohoto dosie. Je to věc mimořádně složitá, existuje zde celá řada názorů na celou tuto otázku. Co se týče po, eh, pozice eh, komise. My se domníváme, že ILOK je eh, problém, který se musí řešit. Otázkou je kvantifikace těch emisí, které souvisejí s ILOKem. Eh, někteří lidé řeknou, že můžeme toto zjistit pouze na základě modelu. Tyto modely jsou ale do určité míry zranitelné, ne vždy vycházíme z příslušných parametrů a tak dále, čili myslím si, že je potřeba, abychom u tohoto, u této složky skutečně vycházeli vycházeli z faktů. Někteří hovořili o těch vedlejších produktů. Chtěl bych říci, že komise si pochopitelně je vědoma celého toho trhu s biopalivy, jakým způsobem je tedy zatížen těmi vedlejšími produkty a že tyto vedlejší produkty jsou také předmětem těch modelů, které zpracováváme v rámci našeho hodnocení dopadu. Eh, to všechno vede k určité nejistotě. A jestli je jedna věc, kterou skutečně nechceme, tak eh, je to právě nejistota eh, v souvislosti s těmito obnovitelnými zdroji, protože investoři musí mít jistotu, musí vědět, že jestliže budou do této věci investovat, tak ta investice musí mít pro ně nějaký smysl i v budoucnosti. Ze strany komise tedy Eh, předkládáme jakýsi opatrný přístup. Eh, my říkáme, že je jasné, že ten problém souvisí s první generací biopaliv, to znamená těch biopaliv, která, eh, pro které používáme rostliny, které jinak by se mohly využívat pro výrobu potraven. Myslíme si, protože bychom neměli poskytovat další podněty, další Eh, pro, právě pro ty, tato biopaliva. Myslím si, že je velice důležité si uvědomit, co to vlastně znamená. Neznamená to, že nebude možné eh, využívat další biopaliva na trzích eh, eh, v těch zemích, které již mají více než 5 Znamená to ale, že tyto biopaliva nebudou eh, používána při výpočtu toho cíle Evropské unie, budou ale i nadále moci využívat státní podpory v těch členských státech, kterých se to týká. Eh, další věc eh, je otázka, jestli bychom neměli mít nějaké pobídky pro tu druhou generaci biopaliv. Tady si vážíme také to, co řekl zpravodaj. Myslím si, že celá eh, řada těch úvah, které se objevují v tom návrhu pana Kvadrala, jsou věci, které my považujeme za velice podobné úvahám našim, to znamená úvahám komise, i když možná některé naše závěry jsou trošku jiné, my se domníváme, že je nutné Eh, omezit určité ty pobídky. Eh, nejsem si úplně jist, že eh, správně rozumíme tomu, jakým způsobem návrhy, o kterých hovořil pan Vidal Kvadras, vyřeší tu otázku ILOKu tím, že budeme zkrátka nabízet pobídky té druhé generaci. Myslím si, že musíme také se věnovat i té první generaci. Pane předsedo, už končím. Já vím, že máme málo času Chtěl bych pouze na závěr říci, že budeme velice rádi, pokud budeme moci spolupracovat s panem zpravodajem nebo s kýmkoliv z vašeho výboru. A když říkám my, tak mám tím na mysli komisi, to znamená DG pro klima, eh, klima a také DG pro energii. Děkuji. Závěr pana zpravodaje. Závěrečná tři slova, prosím. <laughs> Mr. Vidal Only three words, please, because... Yeah. Děkuji. Mission Impossible by se dalo říct velmi stručně. Ale já se tedy vynasnažím. Děkuji za všechny příspěvky od jednotlivých řečníků, zejména paní Corin Lepáš, která mezi tím zmizela, ale děkuji. Řekněte jí tedy, předejte jí mé díky. Dále eh, stínovým zpravodajům, jako vždy, to byly zajímavé vhledy, Samozřejmě děkuji i všem dalším, dalším kolegům. Je to těžká záležitost, těžké téma, plné různých technických složitostí. Od samého začátku nám bylo jasné, že je to jedno z těch témat, v němž nebude snadné nalézt řešení. Ale začínám být stále optimističtější, protože přece jenom se shodujeme v jednom, že ILUK tento problém změny alokace půdy se musí řešit. Jistě není to přesně definováno, těžko se, eh, těžko se to odhaduje přesně, ale shodujeme se v tom, že se s tím musí něco provést. Mnozí z vás také řekli, že musíme Eh, rozlišovat mezi jednotlivými biopalivy. Nemůžeme s, s nimi zacházet, eh, nemůžeme je měřit rovným metrem. A eh, s tím souhlasím. Musíme přihlédnout k jejich výkonnostním specifikum. Souhlasíme také s tím, že je potřeba zachovat, chránit stávající úroveň investic, jinak by vznikl chaos. To je také dobrý základ pro dohodu. Bylo řečeno, že v některých zemích pětiprocentní eh, strop není průchodný, protože už byl překročen. Ani na toto bych nebudeme zapomínat. U biodýzlu je tedy pravda, že bioetanol ho předčí svým výkonem, ale nesmíme zapomínat na to, že tedy naším vstupovým palivem je většinou biodiesel. Je tedy diesel jako takový, to znamená eh, samozřejmě, pokud bychom omezili biodiesel, tak bychom museli eh, dovážet konvenční naftu od nějakých dodavatelů jiných a to bude mít opačný účinek, než eh, kterého jsme chtěli dosáhnout. Takže ono to není úplně samozřejmé. Musíme přihlížet ke každému detailu. Takže buďme předběžně opatrní, s tím souhlasím. A nezapomínejme, že Trhy mají určitou setrvačnost. Když dáte, vyšlete silný signál trhu, trh se dá do pohybu a pak to nelze jen tak zastavit. Ono si to žádá určitý čas, aby trh zareagoval na změnu prostředí. Tohle musíme chápat. Trh není něco, co můžeme jen tak spouštět a zastavovat, jak se nám zlíbí. Má to svou vlastní dynamiku a trh s biopalivy, odvětví biopaliv, všechna pracovní místa, která jsou na to navázána, všechny investice, tohle všechno si vyžaduje středně a dlouhodobé plány. A nemůžeme to náhle měnit uprostřed hry a vytvářet zmatky. Takže, drazí kolegové, přihlížejme k těmto věcem je tu mnoho různých bodů, na kterých se shodneme, třeba ty podcíle pro pokročilá biopaliva druhé generace. To, jestli to budou 2%, 5%, o tom se můžeme bavit. Ale je tu základní dohoda. Jak jsem řekl, děkuji za vaši práci. Máme toho ještě hodně, co nás čeká dál. Mnoho dalších eh, hodin diskuzí. To je samozřejmě vždy potěšením jsem si jist, že na konci najdeme vyvážený výsledek. Děkuji. Děkuji. Děkuji panu Vidal Kvadrasovi, byly to sice trochu delší tři slova, ale o to se nám zkrátí, bohužel. Kolegové vás si to s vámi potom vyřídí ti, co budou... Jenom připomínám, poslední den eh, pozměňovacích návrhů pondělí 6. května 2013. Dalším bodem je bod číslo 10, protože paní předsedkyně má ještě eh, povinnosti. Nová industrializace Evropy na podporu konkurenceschopnosti a udržitelnosti. Spravodaj pan Bitykofr. Skutečně jsme v obrovském časovém skluzu. Prosím, abychom to stihli do deseti minut Mr. Bidikofer, please, very shortly, uh, but I understand it is not, not easy, but... Eh, prosím, velmi rychle máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Vy jste hovořil o tom, že tento pořad jednání týkající se evropské eh, průmyslové politiky by měl být probrán za 10 minut. A kolik minut chcete dát vy mně, pane předsedo? Five minutes, another colleague, your... Pět minut pět minut. Samozřejmě váš projev je velmi důležitý, další už budou mít velmi málo času. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, jsme ve velmi skurilní situaci. My vedeme první rozpravu ke zprávě, která možná vůbec nevznikne. Tento týden jsem se totiž dozvěděl, že eh, konference eh, vedoucích výborů chce změnit pravidla, podle kterých postupujeme u jednotlivých zprávách. Tento výbor navrhl předsedům, že mají propadnout ony zprávy, které jsou starší než šest měsíců po tom zjištění, že vůbec má být datová zpráva vypracována. Což znamená, že když výbor nebude hlasovat o zprávě k prvnímu červnu, tak naše zpráva propadne. Podle všech lhůt, které máme, tak eh, si myslím, že se nám nepodaří tento termín splnit. My eh, jsme měli harmonogram, ve spolupráci s výborem a kdybych tuto zprávu předložil zítra, tak by musela být přeložena, měly by být eh, dány pozměňovací návrhy, takže 1. června nezvládneme. Po zjištění harmonogramu si myslím, že je divné, že je nám vnucována takováto krátká doba. Říkám to z toho důvodu, protože celkem devět výborů, jakož i náš výbor, se domnívají, abychom měli stanovisko k tomuto tématu. To je totiž jedno z centrálních témat, které máme v tomto legislativním období. Výbor regionu k tomu vypracovává stanovisko, sociální výbor, ITRA výbor k tomu přeci taky musí vypracovat stanovisko. To by bylo směšné, kdyby tomu tak nebylo. Z toho důvodu apeluji na všechny, aby takovýto postup byl zabráněn. Já jsem vedl eh, celou řadu rozhovorů, celou řadu slyšení a myslím si, že ve veřejnosti je to něco, co bude zbuzovat velkou pozornost. My nemáme žádný právní základ pro takovéto retroaktivní postupy. Nemůžeme prostě říci ve fotbalu, že za 55 minut prostě je fotbal u konce a nebude pokračovat. Jinak se budu snažit být velmi stručný. Základ této zprávy je komunikace sdělení komise eh, posledního října. Toto sdělení znamená, že komise má skutečně vysoké cíle, což znamená, že 20 eh, procent má obnášet podíl výroby na HDP. Může to být uskutečnitelné pomocí strategie, která se bude výlučně koncentrovat na inovace. V minulosti jsme zjistili, že průmyslová politika, která se snaží izolovat jednotlivé prvky, která chce postupovat pouze odvětvově a která nezohledňuje takové sektory jako vzdělávání a výuku nemůže vést k úspěchu. Komise rozšířila horizont ve vlastním vzdělení a myslím si, že to je vhodné. Obsahově se zaměřuji na dvě záležitosti. Za prvé, musíme mít průmyslovou politiku, která nebude identifikovat vítěze a poražené, která se bude zabývat protekcionismem a která bude vytvářet jenom základní podmínky. My se musíme snažit být orientováni na konkurenceschopnost a orientovat se podle cílů, které jsme stanovili ve strategii 2020. Existuje mnoho kontroverzních témat, jako například energetická politika. Ve sdělení se o tom komise nehovoří jako o centrálním tématu, protože existují jiná témata, ale musíme se jim tak jako tak zabývat. Některá témata nejsou kontroverzní a domníváme se, že se nám podaří skutečně přispět ke zlepšení evropské průmyslové politiky. To je velká šance, protože Evropský parlament vlastně nemá průmyslovou eh, kompetenci, ale co my můžeme udělat, je využít eh, této zlaté možnosti a vzbudit opět zájem pro průmysl. A to tak, abychom vytvořili určitý politický rámec. Před pár lety bylo eh, nemyslitelné vůbec hovořit o průmyslové politice. Mezitím víme, že bez průmyslové politiky to nepůjde. A z toho důvodu tady vidím obrovskou šanci. Musíme se zmínit také o několika tématech, o kterých se komise ve sdělení nezmínila. Například průmyslové politické snahy v zemích, jako je například Německo a Rumunsko, podpořit pomocí stejných nástrojů, protože jsou země, které jsou více průmyslové, které jsou méně průmyslové. Musíme používat teda různé diferencované nástroje a těším se na diskuzi. Děkuji, pane Bytýkofre. Já si a všichni si určitě uvědomujeme, jak eh, tato diskuze o průmyslové politice je důležitá a komplikovaná. Eh, víme, že ještě několikrát se tady, věřím, o tom to budeme bavit Eh, a ta debata, to, čím jste začal o omezení eh, časovém eh, pro předložení zpráv, sekretariát to předloží na poradě koordinátorů tak, aby skutečně jsme věděli, jak, jak se tedy bude postupovat a, ne, a nebyla to ta retroaktivita, o které jste hovořil. Nyní bych požádal o skutečně velmi stručná vyjádření stínových zpravodajů, nejprve pan eh, Frank Proust. Oui, monsieur le président. Euh. Děkuji vám, pane předsedo, drazí kolegové. Vzhledem k tomu, že nás tedy tlačí čas, já se chci připojit k panu zpravodaj. Je muž blahopřeji k jeho eh, práci, to téma je důležité, já sdílím jeho analýzu. Tato průmyslová politika je určujícím faktorem naší hospodářské politiky, která nám může umožnit vytvořit nové pracovní příležitosti, ale to nepůjde bez růstu. A zase růst může být jenom, když budeme produkovat naše výrobky na území Evropské unie. Eh, já skutečně trvám na tom, aby eh, ty lhuty pro naší práci byly respektovány. Když se podíváme na práci komise, Eh, práci výboru. Já myslím, že skutečně musíme směřovat k skutečné podpoře eh, rovných vztahů. Reciprocita, to je termín, který se mm, skoro nadužívá, ale samozřejmě investice musí být napojeny na výzkum, a eh, aby skutečně jsme inovace a výzkum, aby dostali eh, to místo, které jim náleží, abychom znovu nabili naší konkurenceschopnosti. Tady nás čeká velmi důležitá práce, inovace, výzkum, zvýšení konkurenceschopnosti našich podniků a pochopitelně i podpora vývozu našeho průmyslu, protože existují některá odvětví, zejména třeba automobilový, automobilový kde dochází k jisté stagnaci proto je potřeba učinit krok i na vnější trhy, na trhy třetích zemí a ty vztahy musí být samozřejmě eh, rovnoprávné. Určitě se k tomu vrátíme příště. Děkuji. Thank you. Next, Mr. Děkuji a nyní pan Prody na minutu. Sì, eh, il collega eh, non è in grado di, eh, di essere presente, mi ha pregato. Děkuji, kolega Varia tady nemůže být přítomen z toho důvodu, poprosil mě, abych přednesl něco k tomuto bodu. Budu postupovat telegraficky. Evropský průmysl zatím ještě neplní podstatnou roli. Jaká byla minulost? My jsme se v minulosti vstávali, vzdávali určitého průmyslu a musíme se snažit tuto situaci změnit, což znamená investovat do tržních podmínek, což znamená přístup k investicím a k financování. Neexistují eh, velké rozdíly eh, v zemích eh, v severní a jižní Evropy. Máme různé ale půjčky, máme různé lidské zdroje k dispozici a musíme se snažit podpořit malé a střední podniky. Malé a střední podniky se musí naházet ve střevrobodu našeho zájmu. Musíme se snažit podpořit konkurenceschopnost evropského průmyslu, jakož i výzkum a vývoj a růst podniky by měly být podpořeny také na mezinárodních trzích a ve strategických sektorech. Mám k dispozici písemný text, který vám mohu předat. Děkuji, pane předsedo. Perfect. This is... Děkuji, to je skvělé. Děkuji, to je pro sekretariát. Pan Johansson. Děkuji. Nejprve uh, Dovolte, abych eh, se vrátil k tomu, co řekl zpravodaj. Jedná se skutečně o mimořádně důležité dosy a myslím si, že potřebujeme skutečně mít dost času na to, abychom tyto věci projednali. S tím plně souhlasím. Myslím si, že ten přístup, který zvolil pan zpravodaj, je mimořádně dobrý a já bych se zmínil pouze o několika věcech. Vím, že nemáme moc času. Je velice důležité, abychom do průmyslu investovali. Já jsem velice vděčný za to, že komise se právě soustředí na otázku udržitelnosti eh, a na to, aby všechny zdroje byly využity efektivním způsobem. A Eh, to všechno s eh, cílem eh, využít veškerou tu konkurenční výhodu, kterou máme například v oblasti služeb a tak dále. Infrastruktura je mimořádně důležitá pro dobré fungování průmyslu. To například souvisí také s možností propojení celé Evropy. Je důležité, abychom měli také přístup ke všem surovinám, které jsou zde v Evropě, tak abychom je mohli využívat eh, ve všech průmyslových odvětvích opět udržitelným způsobem. Existuje celá řada otázek eh, eh, jako je například snížení byrokracie, jako je například strukturální reforma, jako je například dále další otevření se světu. Kromě toho vzdělávání je mimořádně důležité v současné době si myslím, že nemáme dostatečné množství kvalifikovaných eh, manuálních pracovníků, čili je potřeba se soustředit i na technické vzdělávání. Kromě toho eh, bychom eh, se měli věnovat i otázkám energetickým, otázkám například cen energií a tak dále. Eh, pochopitelně eh, to všechno by se mohlo dostat do té zprávy. Kromě toho si myslím, že bychom měli to všechno také propojit s diskusemi o Horizontu 2020, eh, které, který se také zabývá otázkou vedoucí úlohy v oblasti průmyslového vývoje. Děkuji. Další. Cabala. Je to θέμα της ίεσης k, co se týče toho tlaku, o kterém hovořil pan Vitikov, v souvislosti s, to, tou zpráv, touto zprávou. To, co musíme, když můžeme něco udělat, tak vás podpoříme samozřejmě, pane Bytykofere. Za druhé straně víme, že Německo je jediná země, která není až natolik dotčena krizí, protože reindustrializace Evropy by měla být totiž naším hlavním témem. Je to určitá povinnost nás, poslanců Evropy, abychom v zemím pomohli v eh, době krize. Já chci pomoct panu Wittighoferovi při vypracovávání tohoto tématu a přeji mu hodně úspěchů v této zprávě, protože tato zpráva je nesmírně důležitá právě v době hospodářské krize pro Evropu. Děkuji. Další je pan Tykal. Zrka paní. Uh Pane eh, předsedo, já podporuji pana Butifákara. Myslím si, že je naprosto zásadní, abychom eh, měli k dispozici tuto zprávu. Já jsem eh, se zúčastnila diskusí a také během minulých let, kdy jsme hovořili o tom, jak by měla vypadat průmyslová Evropa. Myslím si, že musí dojít k industrializaci, k nové industrializaci, protože jenom tímto způsobem jsme schopni udržet pracovní příležitosti na evropském území. Já jsem viděla v nedávné době eh, statistiky z Eurostatu o průmyslové výrobě a trošku mi skutečně dělá starosti to, že pouze čtyři členské státy v současné době eh, produkují eh, dvě třetiny průmyslové výroby pro celou Evropskou unii. Dalších 12 zemí naopak produkuje méně než 5 Eh, průmyslové výroby. Jestliže tedy hovoříme o nové industrializaci Evropské unie, tak to je věc naprosto zásadní pro vytváření nových pracovních příležitostí a pro posílení naší konkurenceschopnost. Ráda bych požádala eh, komisi, aby nám řekla, jaké, eh, jaká opatření chystají pro novou industrializaci všech členských států, tak abychom skutečně dosáhli toho, že se nám podaří udržet pracovní příležitosti v Praze. Co se týče této nové industrializace musíme pochopitelně investovat i do takových věcí, jako je inovace, jako je normalizace, musíme investovat do surovin a musíme mít také konkurenceschopnou cenovou politiku. Děkuji. E, další je pan Langen. Ja, danke schön, äh, liebe Děkuji, vážené kolegyně, vážení kolegové. Je zcela jednoznačné, že průmysl je páteří Evropy. Z toho důvodu se o něj musíme starat a podporuji pana Bidikofera. Kolegové, buďme ale otevření. Skutečně napišme do zprávy to, co můžeme provést, co je realizovatelné. Ve zprávě komise stojí, že chceme mít podíl z 15,2% na 20% ale tendence je přeci sestupná, takže to nejde dohromady. Potřebujeme mít taková opatření, která jsou reálná. A z toho důvodu musíme dělat konzistentní politiku. Nelze abychom na jedné straně eh, pěli chválu a na druhé straně krátili inovace, nebo abychom kránili eh, rozpočet pro inovace. Nemůžeme dělat takovou makroekonomickou politiku, která na jihu vede k tomu, že malé a střední podniky nemají vůbec žádný přístup k financování. Když řekneme, že chceme podpořit průmyslovou politiku, tak musíme být konzistentní. Musí to být taková politika, eh, která se bude soustředit na průmysl jako takový, protože jinak, eh, si můžeme nechat zajít chuť na takovéto ambiciozní zprávy. Děkuji, tímto jsme vyčerpali všechny přihlášky do diskuze. Komise nemusí se vyjadřovat, protože budeme ještě eh, o tomto jednat jestli pan Bytykofer závěrečné 30 vteřinové slovo, ale já jsem přesvědčen, a všichni zde eh, s tímto eh, stanoviskem souhlasili. Je to po první diskuze a já věřím, že těch diskuzí tady bude ještě, ještě mnoho, protože všichni to považujeme za velmi zásadní téma. Mr. Bytykofer, please. 20 sekund, Herr Vorsitz. 20 sekund, pane předsedo, děkuji vám. Děkuji všem kolegům za připomínky, které měli. Všechny vaše připomínky eh, si zapamatuji a děkuji vám za podporu. Very good. Perfect time for... Skvěle, skvěle. Takže můžeme eh, přistoupit k bodu 9. Eh, víceletý finanční rámec na období 2014-2020. Spravodajka paní Edith Herzog, please, three minutes, four minutes. Ah, what is best for me is three minutes. Thank you. For, me, it's fine if we do not discuss it at all. Eh, Mě vůbec nebude eh, vadit, když se o tom bavit nebudeme. Já zkrátka nejsem schopná eh, se tím zabývat během tří minut, protože ta otázka je skutečně mimořádně složitá. Záleží pochopitelně na tom, jak velký je zájem mých kolegů. Proč je to důležité? Důležité je to proto, že musíme zde prodiskutovat eh, ten eh, pozměněný eh, rozpočet na roku 2013, což pochopitelně má dopad na víceleté finanční rámec a některé ty kapitoly se týkají právě tohoto rozpočtu na rok 2013 na základě rozhodnutí rady, čili já bych musela toto všechno projít, protože jinak tomu nikdo nebude rozumět. Kromě toho eh, musíte si uvědomit, že existuje obrovská diskuse mezi eh, institucemi Evropské unie, a eh, předtím, eh, než budeme tedy hovořit o tom eh, zrevidovaném rozpočtu, tak je potřeba tak se zamýšlet nad tím víceletým finančním rámcem, což nebude, eh, což nebude se dít, dokud nebude tedy vyřešena ta otázka rozpočtu na 2013. Proč? Protože máme 16 miliard euro, které nebyly vyplaceny pro výzkum E, nicméně jsme svědky toho, že rada v současné době není ochotná o této věci hovořit. E, jinými slovy, e, nejsme schopni dostat se přes 1,1 miliardy eh, euro, ale eh, ať už bylo v tom rozpočtu na 2013 cokoliv, tak bude potřeba to zrevidovat a bude potřeba ty položky snížit, protože zkrátka ty peníze nejsou. Eh, pokud by tedy to se vyvíjelo takto, tak potom parlament by měl problém, protože bychom nemohli zahájit dojednávání víceletého finančního rámce, což by pochopitelně mělo opět dopad na naše položky, hlavně hlavně eh, na eh, na rozpočet. Jedná se o 678 milionů, 98 milionů dalších. Eh, není také Galileo, Galileu chybí 30,5 milionů euro. Eh, já skutečně teď nemohu jít do podrobností, protože to by trvalo strašně dlouho, ale chtěl by, chtěla bych říci, že si musíme být vědomi toho, že závěr rady byl takový, že peníze eh, na Eh, výzkum ve víceletém finančním rámci nemůže být nižší než v roce 2012, čili jestliže eh, rozpočet pro 2013 bude snížen, tak potom vlastně eh, ztrácíme určitý potenciál dojednat více. Co se týče těch jednotlivých čísel, které se týkají víceletého finančního rámce, tak jako tam hovoří ehm, tady se hovoří o tom, že by to nemělo být více než 125 milionů. Eh, pardon, miliard a myslím si, že tady už u SEFu došlo eh, ke snížení ehm, Myslím si, že musíme od kolegů se dozvědět, jakým způsobem bude pokračovat. Také energetika se snížila o 44% na 5,1 miliardy. A co se týče Galilea, eh, tady máme 6,3 miliardy, kromě těch 7 miliard, miliard, které navrhla komise. A tady bych chtěla říct si kolegové, že to všechno znamená, eh, že můžeme eh, tedy to investovat do infrastruktury, ale nebudeme mít žádné peníze už na satelitní služby. Myslím si, že naše, náš výbor určitě k tomu má určité stanovisko. Ten hlavní problém nicméně je ten, že pro tu zbývající část, to znamená pro Horizon 2020, komise navrhá Eh, že bychom měli jít eh, na 7,3 eh, miliard, protože jestliže doporučení rady je taková, že by to nemělo být menší než úroveň z roku 2012, tak potom z pohledu ITRE to musí být 74 miliard a ne 70. To je otázka, o které jsme hovořili s panem Levandovským. Pan Levandovský řekl, že oni to nepočítali, že se jedná o CIP peníze, které jsou stále ještě pod tím CIP, ale jsou v jiné kapitole a že tyto oni nezapočítali. Ale podle našeho Eh, názoru, jestliže eh, závěr eh, komise je, rady je, že to nemůže být méně než 2012, tak potom ty 4 miliardy pochopitelně jsou tady důležité. Otázka je, co s tím uděláme. Jsme ochotní a připraveni bojovat za tuto věc a můžeme se těšit na podporu komise a tak dále. A nebo budeme v této věci úplně osamoceni pochopitelně, že nemůžeme ty věci eh, převést z jiných rozpočtových položek. Eh, já vím, že Erasmus dostal nějaké peníze, ale peníze do Erasmu byly potřebné, takže já si myslím, že eh, tady skutečně ta konkurence je. Já bych navrhovala tedy, abychom zcela jasně řekli radě, že během posledních jednání o víceletém Eh, rámci eh, v roce 2007, tak se nám podařilo dosáhnout navýšení o 4 miliardy. Já si myslím, že i v tomto případě bychom mohli eh, takovéhoto navýšení dosáhnout a ty peníze by potom mohly eh, se soustředit hlavně na horizont 2020, protože horizont 2020 je podfinancován a dříve nebo později budeme skutečně eh, muset hovořit o tom, který z projektu nebudeme ochotni financovat. Myslím si, že se musíme této situace vyhnout. Co se týče Kosme, tady eh, návrh je 2, miliardy, náš návrh byl 5 miliard takže ta otázka je, eh, kolik v podstatě chceme tedy prosadit. Další otázka tedy potom se týká toho, jakým způsobem budeme eh, financovat eh, režijní náklady, hlavně tedy se to jedná o ITERu a KOSME. Já bych chtěla jenom upozornit kolegy, že se těšíme plné podpoře Eh, pro, eh, tak, jak se to projevuje v těch pozměňovacích eh, návrzích z rozpočtového výboru a myslím si, že bude potřeba se k tomu vrátit, protože to je věc, která byla až dojednána tou rozpočtovou metodou. Jinými slovy je to správně naformulované a podle našeho názoru by to tak mělo zůstat. K tomu se dostaneme zítra. Čili hlavní otázka je, co budeme dělat. Jsme spokojeni s tím, jak to vypadá, nebo jsme ochotní bojovat za další 4 miliardy? což my si myslíme, že je stejně špatný výpočet ze strany eh, komise. A ta poslední věc, kterou musíme za, za kterou se musíme postavit, je ten instrument flexibility, ale zdá se, že ze strany rady je to úplně prázdné, prázdný slib, čili eh, jakým způsobem eh, můžeme eh, očekávat, že se bude vyvíjet eh, právě tento instrument flexibility v oblasti vývoje a výzkumu. Čili to jsou věci, které jsou zásadní. Já eh, si nemyslím, že rozdíl v mých názorech a názorech stínových zpravodajů, že tyto rozdíly jsou velké, ale já jsem přesvědčená, že ta diskuse před námi bude strašně dlouhá. Navíc nemůžeme zahájit jednání předtím, než se tedy dořeší ta otázka toho revidovaného rozpočtu rok 2013. 2013. Čili eh, čeká nás ještě dlouhá doba, budeme muset být velmi angažovaní v této věci a budeme muset si stát za svým, eh, za svou pravdou, jestliže jsme tedy přesvědčeni, že ta pravda je skutečná pravda. V tom případě eh, to také bude znamenat, že budeme muset udělat všechno proto, abychom se ubránili jakýmkoliv prázdným slibům ze strany jiných aktérů. Jestliže si tedy myslíte, že bychom měli bojovat za další peníze, tak bychom to měli udělat. Bude to těžké, ale myslím si, že tady bychom eh, mohli dosáhnout určité eh, většiny mezi čistými eh, pláci, protože ty, ty čistí pláci, pokud tomu dobře rozumím, v současné době Eh, nejsou připraveny eh, investovat peníze do nějakých běžných otázek, ale do této kapitoly, například do projektu ITER a do dalších nákladů, které souvisí s těmito projekty, eh, tak tady si myslím, že by byli ochotni se pozitivně k tomu eh, postavit. Eh, jedná se tedy o evropské peníze, pochopitelně, ale také se jedná o peníze členských států, čili tady máme určitý prostor pro jednání s radou, ale musíme říci, že v této fázi výzkum, hlavně tedy výzkum, je eh, mimořádně podfinancován a myslím si, neodpovídá potřebám existujících projektů. Děkuji. Děkuji vám. Paní Hercelka, já se omlouvám. Chápu, že to, je to komplikované, ale opravdu čas nás tlačí. Pan Betikofer, stínový zpravodaj. Pane předsedo, jako stínový zpravodaj bych řekl, že paní Hercogová odvedla vynikající práci v našem výboru a to celou řadu let. Z toho důvodu bych chtěl signalizovat, že jsme plně solidární s většinou bodů, o kterých hovořila, alespoň hovořím za náš klub, protože máme velmi málo času, tak nechci věci příliš analyzovat. Ale u Horizontu 2020 bychom měli připustit interpretaci, podle které se řekne, že e, nedojde k žádnému nárostu, ale jelikož nemáme hodně e, času, e, tak si myslím, že Podporujeme eh, paní Hercogovou. Všichni víme, co se tím míní, takže budeme hovořit eh, až po tom, co obohatíme společné stanoviska. Já eh, si myslím, že skutečně všichni oceňujeme tu velmi svízelnou a těžkou pozici diskuze paní Hercog. Já to jenom doplním o informaci, kterou ona zná a známe ji všichni, že v rámci Eh, programu CEF, tedy Connecting Europe Facility, eh, v rámci Broadbandu bylo sníženo z 9 miliard na 1 miliardu. Eh, I když jsme to prohlasovali již v listopadu, tak já jako zpravodaj vedu velmi složitou debatu, jak s tímto se vyrovnat a jak tím neohrozit další, další části Connected Euro Facility, protože broadband nebo informační systémy budou ovlivňovat ty další části, ať dopravní nebo energetickou, pouze tato informace. Další do diskuze nejsou přihlášeni, ale myslím si, že to není o tom, že bychom dál nediskutovali. Myslím, že tady eh, úloha paní Hercog je do budoucna velmi a do blízké budoucnosti velmi, velmi důležitá. Máme zde eh, zástupce komise, takže bych předal slovo na velmi krátký čas. Prosím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 Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já jsem měl eh, pocit, že ode mě chcete, abych vysvětlil, jakým eh, způsobem komise vlastně eh, přistupovala k tomu, k té analýze těch různých programů na rok 2013. Já bych chtěl říct, že se jedná o odbornou technickou podporu ze strany služeb komise. Jde o to, abychom pomohli zákonodárcům při jednání o dalším víceletém finančním rámci. Jinými slovy, není to dokument, který by schvalovala komise jako taková. Spíše jde o to jenom, že zde eh, představujeme své názory na to, jakým způsobem by se měly tyto věci řešit, jakým způsobem by se to mělo tedy přidělovat jednotlivým programům. Ehm, domníváme se, že v rámci těch nejrůznějších omezení, ve kterých se pohybujeme, toto představuje vůbec nejlepší možný eh, revidovaný eh, rozbor všech těch programů případ od případu. Tady se jedná o částky, eh, které máme k dispozici v rámci jednotlivých okruhů. Ehm, pochopitelně existuje určitá míra svobody, kterou máme k dispozici. Eh, Vedli nás, vedlo nás několik principů. Za prvé všechny ty částky, které jsme identifikovali v těch závěrech eh, Evropské rady, jsme respektovali také v té své analýze. Sem patří European Facility, Galileo, Copernicus, nukleární eh, odstavení, Eh, otázka zaměstnanosti mladých lidí a rozvoje venkova. Za druhé, eh, co se týče struktury vlastního rámce, eh, máme novou rezervu pro zemědělskou krizi, ta je v okruhu 2 tak jak se to objevuje také v těch závěrech rady a co se týče těch nejví, nejchudších lidí, to bude pod ESF. Za třetí, co je důležité, je to, že e, částky pro jednotlivé agentury, tak jak se objevily e, v tom návrhu komise před dvěma lety, ty nebo, nejsou dále redukovány. Proč? Protože ten návrh komise už zahrnoval i ten fakt, že dojde ke, k horizontálnímu snížení pracovníků o 5% také v těchto agenturách, takže se nedomníváme, že by bylo dobré snižovat tyto částky dále. Eh, za čtvrté, ty marže, které nejsou zatím přiděleny, ty byly sníženy tak abychom eh, maximalizovali na jedné straně ty částky, které máme k dispozici pro ty operační programy, ale také na druhé straně pochopitelně potřebujeme udržet určité eh, minimální částky těchto marží, tak abychom zajistili, že v budoucnosti tyto věci budou v podstatě probíhat tak, jak mají, protože pochopitelně se mohou objevit eh, události, se kterými nepočítáme. Jestliže vezmeme všechny tyto principy v úvahu, tak v zásadě se dá říci, že jsme pro provedli proporcionální snížení eh, těch zbývajících programů a co se týče okruhu 1A, což je vlastně ten okruh, který se týká hlavně vašeho výboru, znamená to proporcionální snížení asi o 14 všech zbývajících programů, které nejsou tedy identifikovány v těch závěrech Evropské komise ve srovnání s tím původním dokumentem komise. E, ve všech těch dalších okruzích tam jsme trošičku e, odbočili od toho e, proporcionálního řešení Komise některé ty programy eh, eh, snížila částky na ně více, na některé méně ale ve většině případů jsme skutečně použili ten proporcionální přístup. To znamená, že Horizont 2020, Kosme, Erasmus, eh, sociální změny, inovace, fiskály, cla a všechno, to všechno bylo sníženo proporcionálně došlo k určitým posunům eh, nahoru dolů, doleva doprava, tak abychom optimalizovali eh, budoucí implementaci těchto programů, ale nedošlo k žádným posunům mezi jednotlivými programy, které eh, jsme tedy implementovali. Jedna další poznámka, pane předsedo. Chtěl bych ehm, reagovat na paní zpravodajku, protože řekla, že eh, komise špatně vypočítala ty částky týkající se horizontu 22. Já nevím, co řekl pan komisař Levandovský, ale mohu vás ujistit, že budoucnost nebo pardon, že ty prvky, které souvisejí s tím horizontem 2020 v roce 2013 představují částku eh, v těch cenách za rok 2011 9,8 miliardy. Eh, poté, co jsme odešetli těch 900 milionů pro ITER, eh, o čemž budeme jednat samostatně. A jestliže násobíte 9,87 krát, tak se dostanete na 68,8 miliard, což je náš výpočet, který používáme tedy v komisi. Já tady plně eh, souhlasím s tím, že 70,2 eh, miliardy představuje eh, velice malý nárůst a možná, že to považujete za nedostatečné, ale představuje to reálnou, reálný nárůst ve srovnání s tím referenčním bodem. Děkuji vám, pane předsedo. Mohu já mám otázku eh, týkající se CIP. Mě by zajímalo, eh, kam se eh, dostaly ty peníze, které souvisejí s Horizontem 22. Bylo to přece pod DG Enterprise předtím a mě by zajímalo, kde to je teď. My bychom chtěli, aby tyto peníze byly počítány jaksi dodatečně ještě k tomu. Dobrá, tyto prvky CIP, které e, jsou v horizontu 22, ty jsme vzali v úvahu a možná, že by bylo užitečné, kdybychom vám přednesli nebo předložili skutečně detailní e, výpočet všech těchto částek. Děkuji. Že, že to by bylo úplně skutečně, kdybychom na některém z následných výborů měli tuto zprávu podrobnou. Já se velmi omlouvám paní Hercog, protože Eh, si uvědomuji, že během pěti, sedmi minut toto prodiskutovat je, je skoro drzost eh, takhle definovat. Já bych byl velmi rád, kdybychom skutečně dostali ta čísla od eh, komise na stůl a byla zde debata na výboru, takže přes, přes sekretariát a přes koordinátory, abychom připravili takovýto bod programu s vědomím, že musíme mít větší prostor časový. Could we still have them tomorrow? Uh, eh, ano, ano, zítra, zítra se k tomu můžeme vrátit ještě v diskusi, až budeme hovořit o ITERu jistě. A tím můžeme přistoupit k poslednímu bodu, který měl být už asi před půl hodinou. Posledním bodem, a to je bod 11, to jsou informace eh, tedy o probíhajících třístranných jednáních a jejich výsledky. Prosil bych eh, jednotlivé eh, eh, speakery, tedy mluvící o tom, aby velmi krátce informovali, jak probíhají tyto, tato třístraná jednání. Nejprve bych požádal pana Sado, Sado i Albert, please. Yeah. Thank you. Thank you very much. Děkuji. Na, no za pana Kalfina, který se nemůže dnes účastnit dnešního jednání. Jen velmi stručně. Jak to probíhalo, tedy jednání v trialogu? Začali jsme v prosinci 2012 posledním, za posled, v posledním období kyperského předsednictví. Plné jednání syrským předsed, předsednictvím pak začalo na začátku ledna 2013. Výsledek technických jednání a tří zasedání trialogu vyústil v přijetí na Koreperu 10. dubna přijetí konsolidovaného textu. Náš eh, výbor bude zítra hlasovat o stejném kompromisním balíčku předtím, než se to dostane na plenární zasedání. Kompromisní balíček byl eh, probrán také na zasedání stínových zpravodajů a bude podpořen eh, většinou v eh, politických skupin v parlamentu. Klíčový prvek pro parlament, respektive všechny ty klíčové prvky tam zůstaly a jsou následující. Nestranný orgán, dostupné formáty, marginální náklady, výjimky z marginálních nákladů, transparentnost a výhradná uspořádání. Všechny hlavní věci, o které parlament požádal, byly zahrnuty do eh, této konsolidované verze s radou a máme za to, že můžeme hlasovat zítra kladně ve prospěch konsolidovaného textu. Děkuji. Stručnou zprávu já přidám k těmto eh, zprávám informaci o tom, o čem jsem mluvil už ve zprávě o MFF a to je záležitost eh, CEF, tedy Connected Euro Facility, v oblasti broadbandu. Dvakrát byl odložen eh, trialog, eh, protože se změnily zásadně finanční prostředky z tedy z 9,2 miliardy na 1 miliardu. Dvakrát byl tento trialog odložen. Já jsem domluven na zítřek ráno před výborem na jednání s paní komisařkou Kresovou, jak dál v této věci. Budu informovat samozřejmě výbor, jak se posune celá záležitost. Eh, chtěli bychom najít řešení tak, abychom nebrzdili i další projednávání celého toho velkého balíku CEF, protože eh, by všechny zapadají do sebe a eh, mohlo by dojít k značným zdržením, pokud by zůstal Brokeband vyset v nějakém nevyjasněném stavu. Tolik tedy informace. Další do této debaty se nepřihlásili, takže já bych ukončil jednání výboru, následuje jednání koordinátorů, kteří se již pomalu scházejí, takže děkuji. Zítra začínáme v 9 hodin, tomorrow morning at 9 Zítra tedy v 9 a to je konec dnešního zasedání.